Okay, welcome. Takže dobré odpoledne, všechny vítám, omlouvám se, že je tady trochu méně poslanců, než by bylo zdrávo, ale jak víte, všechno to je na vnitřním okruhu a e, řada poslanců to jistě sleduje a někteří se k nám jistě připojí. Takže v souvislosti s nedávným přijetím komise směrnice o manipulacích na e, trhu, takzvané složky MAD and MAD. A v souvislosti s naší snahou e, analyzovat návrhy komise a zjistit, zdali účinně reagují na e, situaci na trhu a na nedostatky předchozích legislativních úprav konáme toto slyšení. Nejprve dám slovo Arlene McCarthy, která je zpravodajkou eh, k tomuto legislativnímu návrhu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem skutečně moc ráda, že tady máme tak slovutné experty, kteří se s námi podělí o své znalosti. A mám zde také ty kvalitní poslankyně a poslance, kteří rozumějí o Eh, tomu, oč půjde. Nebudu hovořit moc dlouho, protože chci, abychom to dnes pojali trochu jako takovou osvětovou záležitost, abychom se více dozvěděli o zneužívání eh, vnitřních informací a manipulacích na trhu. Jak víte, eh, směrnici už jsme měli. Komise teď navrhuje její přepracování do nařízení, což se mně zdá osobně velmi, velmi rozumné. Diskutovali jsme o těchto otázkách v režimu in camera přes, před začátkem dnešního odpoledního zasedání a musím říct, že mě velice zaujalo, že někteří poslanci říkali, že v jejich vlastních zemích byla tato směrnice doslova převzata do vnitrostátní právní úpravy a to je povzbuzující. Teď eh, se v novém textu hovoří i o trestně právních sankcích a z mého pohledu se jedná o významný posun směrem ku předu. Eh, v naší eh, diskuzi jsme zjistili, že pouze ve čtyřech členských státech existuje možnost trestně stíhat tyto záležitosti přes orgány činné v trestním řízení, což je patrně ten jediný účinný způsob. Takže Eh, budeme to všechno sledovat i do podrobností, abychom také zjistili, zdali je tato směrnice použitelná. Proč vlastně chceme tento režim tak trochu posílit? z, z, učinit ho striktnějším, e, protože se jedná o oblast, která je součástí naší reformní agendy. Chceme, aby evropské firmy e, dosáhly na kapitál a zároveň také víme, že v technologii se situace výrazně mění, že se vytváří nové obchodní platformy díky novým technologiím a možnosti zneužívání vnitřních informací e, na trhu se obrovsky zvětšují. To také vyplývá z našich diskuzí, které jsme k tomu dosud vedli. E, je tady víc a víc těchto platform, víc a víc těchto e, prostorů, kde dochází k zneužívání a to samozřejmě znamená, že musíme být obezřetnější, že naše pravidla musí být striktnější, abychom na všechno dosáhli a samozřejmě věříme, já každopádně věřím, že bychom tady měli mít rovné podmínky pro všechny, Eh, při eh, implementaci těchto eh, pravidel a nebylo by spravedlivé, kdyby někteří nesli větší míru odpovědnosti než jiní. Takže já velice vítám snahu komise aktualizovat, rozšířit a posílit tento rámec a zabývat se eh, také eh, takzvaným high frequency trading v tomto slova smyslu. Nebudu teď hovořit o přímém obsahu a o jednotlivých změnách. Vím, že v tomto směru jednotlivé poslankyně a jednotliví poslanci jistě svou práci odvedli a odvedou. Pro nás se jedná o významnou změnu v oblasti rozšíření pole působnosti, rozšíření definic. Je třeba se těmito definici, definicemi zabývat velmi, velmi bedlivě bedlivě, zjistit, zda jsou efektivní, prevence, detekce, eh, eh, veřejňování eh, vnitřních informací, ochrana informátorů a také rozsah působnosti pravomocných orgánů, včetně trestně právních eh, sankcí. Pro nás je velice důležité, že se tady vlastně eh, návrh rozšiřuje i na cené papíry ve všech, na všech platformách, ve všech eh, oblastech. Některé státy to již zapracovaly do svých vnitrostátních legislativních norem. Je tady i obsažena otázka emisí a obchodování s emisí, s emisemi a když se podíváme eh, na tento eh, text ve světle na eh, vrhu MIF, tak je dobré, abychom zjistili, zdali tady nejsou nějaké nerovnosti, zdali to vše odpovídá a zdali se opravdu můžeme vyhnout případným arbitrážím. Je otázkou, zdali potřebujeme ještě jinou, jinak postihnout OTF, tak jak je to obsaženo ve směrnici MIDIF. Chci ještě jednou závěrem říct, že jsem opravdu ráda, že tady máme eh, ty významné experty, kteří nám pomohou vnést trochu světla do celé této záležitosti. Předsedkyně, eh, děkuji Arlín, děkuji vám, eh, vážení experti, za to, že jste přijeli naše pozvání a možná, že by bylo dobré, kdybychom se drželi toho, pořadu, který je uveden v našem pořadu jednání a e, pokusím se vás, na vás apelovat, abyste hovořili maximálně pět minut. E, je třeba, abyste třeba sedmi minutový E, projev se nesnažili stlačit do těch pěti minut, protože to potom začne zlobit tlumočení a já bych vás musela vybízet k tomu, abyste zpomalili. Takže zvlášť pokud budete číst své projevy, hovořte prosím pomalu a plynule. Guy Sears je prvním řečníkem, je eh, ředitelem asociace eh, pro řízení investic eh, v oblasti velkého obchodu. Prosím, děkuji paní předsedkyně, děkuji vážení poslanci za pozvání. Naše asociace se zabývá řízením aktiv ve výši nějakých 4,7 trilionů eur. E, naši klienti jsou penzijní e, fondy a e, retailoví investoři. My se nezabýváme takzvaným propriety trading, Eh, snažíme se jednat v maximálním lepši, dobrém zájmu našich klientů, máme celou řadu povinností a odpovědnosti a musím říct, že z profesního hlediska se snažíme jednat spravedlivě a čestně. Eh, chceme, aby makléři, eh, kteří, které používáme, a trhy a e, investorské e, subjekty, s kterými spolupracujeme, byly také obdobně čestní a transparentní a vlastně e, od nepaměti dodržujeme všechna ustavení Eh, všechna ustanovení, eh, která se v tomto směru, co se týče eh, informací na trhu a důvěrných informací na trhu nabízejí. Takže nám jde o to svým klientům poskytnout hodnotu a jak víte, jak komise, tak parlament v několika oblastech se zabývají požadavky na takzvanou corporate governance a také otázku těch ratingů jednotlivých úvěrů. Z tohoto hlediska se musíme zabývat celou řadou e, informací o emitentech. A co se týče rozsahu, tak my podporujeme e, začlenění e, těch nástrojů, které se mají na těch regulovaných trzích používat a také na trzích MTF Eh, stock Exchange je vlastně svým způsobem MTF a my si myslíme, že by to takto mělo pokračovat i do budoucna. Nechceme tady vytvořit nějaký falešný trh tím, že bychom vlastně obchodovali mimo hranice Evropské unie, ale uvědomujeme si, že eh, tady jsou určité obavy z toho, že tento návrh komise má obrovsky mimo teritoriální eh, důsledky, vlastně se dostává až na australský eh, trh svým způsobem. Eh, pak je tady ještě otázka rozšířování na eh, OTF, eh, což je vlastně MITIF 2. My ještě nevíme, co vlastně by znamenala plná aplikace tohoto režimu OTF a jaké struktury by byly vnímány jako součást OTF a ani jaké všechny nástroje by mohly být používány. Eh, jde o to, aby celý návrh byl přiměřený. Přiměřený eh, vůči všem ostatním nástrojům. Eh, tam, kde OTF představuje to, čemu říkáme Equity Broker Crossing Network, tam očekáváme, že by bylo to obchodování pokryto Nepochybně eh, to bude na eh, regulovaném trhu i na MTF. Myslíme si, že návrhy co do malých a středních podniků eh, jsou velmi zajímavé. My jsme proto, aby byrokratická zátěž byla co možná zrušena, především pro malé a střední podniky ale manipulace eh, podílů nemůže být přijatelná jenom proto, že je emitentem nějaký malý či střední podnik. A co se týče definice tzv. vnitřní informace, myslíme si, že všechny příklady, eh, i když jsou tady všechny příklady vlastně v návrhu eh, pokryty, tak jsou tady určité Eh, situace, které by možná na, eh, zakázány být neměly, eh, protože tady se můžeme dostat do situace, kdyby ta, ty podmínky nebyly rovné. Někdy se stává, že není jistota, zdali pro určitého investora byla ta, která informace při jednání relevantní či nikoliv. E, zároveň u relevantní informace je také těžko odhadnout, e, do jaké míry byste se s ní e, mohli sejít. My jsme vždycky byli zastánci britského přístupu. Neříkáme, že by to měla Unie převzít, ale britský přístup má takovou, takový pojem relevantní informace, která není obecně dostupná, takzvaná ringa my toto podporujeme v pro použití ve Velké Británii je tady eh, u tohoto případu eh, kvalifikováno jako, že toto použití takovéto informace musí být vnímáno eh, dotčenou osobou jako v rozporu s jejími zájmy. My bychom raději přišli o ten článek 6.1e, to znamená článek o relevantní informaci, než aby tam takovýto eh, dodatek, eh, tak jak je formulován v návrhu komise, byl podržen, ale k tomu se ještě vrátíme. Pak je tady ještě Další otázka. Užití informace znamená jednat na základě informace anebo jednat s vlastnictvím této informace. My si myslíme, že e, na základě informace je správné a ne e, pouhá, pouhé vlastnění té informace. Interní informace ve vnitřním styku a obchodování v takovéto situaci znamenalo, že člověk, který měl tuto informaci, eh, ji skutečně použil, je to prostě třeba jasněji definovat. A teď už jenom krátce závorem, tak, závěrem takzvané čínské zdi. Eh, tento návrh je prostě příliš eh, ambiciozně komponován. Eh, je třeba, aby tady byly skutečně záruky, protože nebude docházet k úniku informacím a naši dozor, dohlížitelské orgány se tímto musí zabývat. My se domníváme, že v tuto chvíli Prostě není potřeba eh, jasně identifikovat něco, co ještě musíme a můžeme prodiskutovat. Jsou tady určité bezpečná místa, takzvané safe havens, eh, která nejsou eh, řešena v tomto návrhu a která si myslíme, že by měla být zohledněna a že se k tomu ještě dostaneme. To je vše. Děkuji, pane kolego, pět minut není dlouhá doba a e, vy nepochybně budete moci ještě, až se dostaneme k otázkám a odpovědím, svůj projev doplnit. Další je Etienne Valence, e, zástupce e, ředitele pro Equities Compliance. Prosím, pane kolego. Děkuji. BNPP velice vítá na, na návrhy MAR a MAT, protože je bez zesporu eh, potřebné zaplnit či doplnit regulační rámec, zejména pro finan, ve finančních eh, produktech, eh, zejména u commodities a zejména u MTF a OTF. Významnou otázkou je lepší koordinace dohledu na spot market a na finančních trzích Eh, obecně to regulují odlišné agentury v různých eh, zemích. Eh, pokud jde o sankce a provádění, podporujeme podpoření represivních opatření s efektivními administrativními sankcemi či dokonce trestními sankcemi v velmi vážných případech. Ve všech členských státech v Evropě je možné v případě zneužívání trhu použít různé disciplinární či administrativní opatření. A e, nemusí se spoléhat na soudy. Eh, máme tady některé definice, některé eh, pojmy. Pokud jde o inside information, důvěrné informace, myslíme, že v případě derivátů, komodit a emission allowances je zapotřebí lépe vymezit ten prostor. Například pojem non-publicly available but pertinent information – Eh, není-li omezena na některé finanční nástroje, by příliš rozšířila eh, pojem důvěrných informací a mělo by to velice škodlivé dopady na vnitřní monitorovací systém Eh, aby bylo možné zajistit konsistentní přístup eh, pouze materiálně neveřejné eh, k cenám citlivé informace by měly být považovány za takové insider dealing provisions. Dále, pokud je o širší definici manipulací s trhem, včetně pojmu chování, behavior, my bychom byli rádi, kdyby ten pojem behavior byl lépe definován ve směrnici. Nemáme žádnou zvláštní poznámku k pojmu attempt neboli pokus, protože to je vlastně zaznamenáno v systému a je to oznámeno regulátorovi. Dále je tady otázka přijímaných eh, postupů či praktik na trhu. Například eh, dohody mezi eh, poskytovateli likvidity. Taková věc existuje ve Francii accepted market practices. To eh, může být velice užitečné pro eh, zvýšení likvidity u eh, akcí na burze. Dále je tady otázka postupů, které ještě nejsou harmonizovány, nejsou ani regulovány na evropské úrovni. A to se týká zneužívání trhu, kde je ovšem třeba vytvořit rovnější podmínky pro všechny partnery a všechny subjekty, aby byla zajištěna transparentnost primárních trhů. Na závěr bych chtěl hovořit o high frequency trading a mám tady dvě poznámky. Není to nová činnost, existuje už 20 let. Říkalo se tomu arbitráž. Eh, ale došlo eh, k obrovskému nárůstu technologií, které šly ruku v ruce s různými alternativními eh, místy, což je, což je důsledek MIFID 1 včetně takových příležitostí, jako je algoritmické arbitráže. Eh, jsou zde eh, různé strategie, výčetci méně agresivní eh, strategie jako aggressive single stock arbitrage oproti arbitrage on indexes baskets, což není ovšem to tež. Pak jsou tady také různí, různé subjekty, regulované banky, regulované investiční firmy oproti fondům, které zas tak moc regulované nejsou a pracují v jiných oblastech. A to všechno z hlediska úrovně transparentnosti jejich aktivit. E, dále mm, v EU, pravda, normálně transparentnost zajištěna je. Pak jsou tady některé další aktivity, jako například algoritmické obchodování, které může poskytnout likviditu na trzích a přispět k hladkému fungování trhů. E, není žádný důkaz, že by tato aktivita, pakliže je prováděna profesionály a náležitě monitorována, že by snad měla být škodlivá pro e, integritu trhu a transparentnost. Mohu hovořit například o přehledu SIFMA, z prosince 2011, SIFMA, to je velice známá asociace ve Spojených státech, nebo studie AMF také zveřejněna v roce 2011. Čili my nepodporujeme nějakou myšlenku vnutit umělé hranice technologickému pokroku či zakázání mm, obchodování přes počítače a podobně. E, myslíme si, že vedení e, high frequency trading v tomto smyslu Eh, nevyžaduje nějaké zvláštní eh, licence. Je tady zapotřebí mít kapacitu zajistit, že firmy, které provádějí takovéto obchodování, jsou náležitě vybaveny, jsou pod dohledem a eh, je zabráněno jakémukoliv škodlivému vlivu na trhy nebo manipulování s trhem. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem nyní Mm, přejdeme rovnou i k tématu dvě. Carmine Di Noia, eh, který je zástupce generálního ředitele Asonim a je také zpravodajem pro zneužívání trhu v ESME. Eh, thank you. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, eh, Paní zpravodajko, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že mohu být mezi vámi a mohu vás seznámit s některými našimi úvahy e, o MAD. Pravidla proti zneužívání trhu jsou velice důležitá, aby se zajistila integrita trhu a důvěra e, investorů, ale není to dostatečná podmínka. Je potřeba mít tady také technicky e, dobře koncipovaná pravidla, která by byla velmi jasná. Eh, je potřeba, aby to vše bylo naprosto jasně vymezené, když jsou tady tak tvrdé sankce. Navíc je potřeba mít tady eh, efektivní dohled. V roce 2003 směrnice o zneužívání eh, trhu ehm, vedla nebo požadovala zveřejňování informací co nejrychleji a e, také pokud jde tedy o interní informace, byl to základ pro zákaz manipulace trhu a také povinnost zveřejňování. To ovšem vedlo k velké právní nejistotě, především proto, že zneužívání trhu už bylo v mnoha členských státech trestné. Možnost pro e, společnosti obchodované na burze odložit zveřejnění bylo podmínkou pro to, aby, nebo byla tam podmínka, že zveřejnění nesmí být zavádějící, ale některé členské státy to zkrátka obcházely, měly vlastní pokyny eh, a tu směrnici neuplatňovaly. Zpráva ESMA má celou řadu takových příkladů. Po deseti letech návrh nařízení eh, je dobrý v tom, že uznává, že je potřeba tady rozlišovat. Musíme rozlišovat mezi informacemi, které nemohou být zneužity a mezi informacemi, které musí být z veřejnosti. Ale myslím si, že se k tomu přistupuje špatně. Ehm, eh, jsou tady informace, které nemohou být zneužity a je tady článek 6 a eh, tato novinka tu Evropská komise nikdy nekonzultovala a e, přidádí se sem nový příklad interních informací a um, Například tady máme e, Spojené království a tam je to jiné, než jsem to předtím popsal. Samozřejmě zneužívání trhu eh, je eh, dobré považováno za trestné, ale je potřeba porušení velmi přesně popsat a není možné, eh, aby soud tady ty věci příliš utajoval, protože je potřeba, aby veřejnost věděla, o co jde. Nedostatek jistoty a rozšíření toho porušování není dobré, protože to povede k omezení likvidity na evropských burzách Eh, dialog, který velmi často podporují také evropské investice se společnostmi a shareholdery, eh, podílníky, to je velice důležité. Eh, jsou tady dvě velké změny, které budou potřeba. Nový článek 6.1e by měl být vymazán a povinnost zveřejňování podle článku 12 by měla přihlédnout ke staré definici v podle směrnice 2001 34 a v žádném eh, případě požadavek, eh, aby informace nebyly zavádějící, eh, je tak formulován, že vlastně to není možné splnit. Společnosti by měly zveřejňovat informace pouze v případě, že mají dostatečnou jistotu, že nedojde k manipulaci. Návrh nebyl konzultován a souvisí to také se článkem 30, jak už jsem před chvílí řekl, a kombinací článku 29 a 30 eh, to vede k tomu, eh, že eh, různé věci spadají pod povinnost zveřejňování, a tady je potřeba to upravit především, nebo například by to šlo v rámku článku, článku 6, potom eh, fámy. To je něco, co eh, by také mělo být ošetřeno, tedy jak nakládat eh, s tím, když se šíří fámy a ohrožuje to cené papíry. Některé povinnosti vyjádřit se mohou vést k tomu, že některé informace budou zavádějící. Snaha vyslat různé zavádějící signály, potom může vést k trestnému činu, nebo je to v podstatě trestné. A potom některé společnosti raději vůbec žádné informace nezveřejní, aby neriskovali, že ty informace budou eh, označeny eh, za zavádějící. Takže to vlastně neprospěje. Eh, takže já bych navrhoval, aby tyto společnosti musely zveřejňovat pouze v případě, že budou splněny dvě podmínky, že ta fáma bude eh, pravdivá a že dojde k velkému pohybu eh, cen a nebo kvantit. Jinak něco takového nesmí být dovoleno. Transakce manažerů. Tady by mělo být vyjasněno, že um, jsou tady určité Prahy a jakmile budou naplněny, musí jejich kalkulace začít opět od začátku, dokud se opět nenaplní ten limit. Eh, potom by teprve mělo být ehm, oznamováno regulátorovi eh, a eh, kompetentní orgány by potom měly rozhodnout o tom, jestli to bude zveřejněno veřejnosti. Eh, Lhuta pro rozdělení eh, byla eh, velmi krátká, to by mohlo způsobit problémy a pokud jde o seznam interních zasvěcených osob, to tam bylo ošetřeno pochybným způsobem. Zjednodušení bylo nedostatečné, mělo by platit pro všechny společnosti nebo alespoň pro všechny malé a střední podniky. Ehm, tady by to mělo platit pouze pro alternativní trhy eh, podle té formulace, ale to není vhodné. Eh, ty věci, které tady jsou, nejsou relevantní a společnosti si se rozhodují eh, kvotovat se v rámci MTF, protože tam jsou méně náročná pravidla ve srovnání s regulovanými, tedy, nebo pokud jde o regulované trhy. V některých případech je možné pravidla pro zneužívání trhu rozšířit, ale v tomto případě eh, nutně ukládat tuto povinnost by omezovalo malé a střední podniky, nemohly by získávat kapisál a eh, já proto eh, navrhuji jiné řešení. Děkuji za pozornost. Děkuji. A chci vám ještě jednou připomenout, že když čtete, tak mluvíte ještě rychleji než eh, je možné eh, pochytit, natož tlumočit. Na řadě je Patrick Jan, eh, který je poradcem pro otázky finančních trhů a zároveň také odborníkem na malé a střední podniky. Děkuji, paní předsedkyně. Je to skutečně potěšení tady s vámi dnes odpoledne být a hovořit se členy tohoto výboru o velmi zajímavém tématu, o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a také e, ve světle malých a středních podniků. Za posledních 10-15 let jsme se dostali do úplně jiného prostředí právě důsledku e, dopadů nových technologií, především internetu. To obrovsky změnilo způsob, jak finanční trhy fungují Zároveň je to velice zajímavé, protože se tady objevily možnosti pro úplně nový e, svět e, e, malých a středních podniků zabývajících se finančními obchody a z tohoto hlediska je třeba tleskat snaze Evropské komise toto nějakým způsobem upravit. Já se budu ve svém eh, příspěvku zabývat pouze malými a středními podniky a ne jenom těmi trhy, které již máme, Varšavskou burzou pro eh, východní Evropu a eh, londýnskou burzou pro takzvaný M-market, která je to z tohoto hlediska velice zajímavá, ale budu se také zabývat takzvanými mikropodniky, malými trhy, které jsou teď možné díky internetu internetu. Víme, že návrh zákona McHenry byl v Spojených státech eh, umožnil 2 miliony dolarů právě eh, pro eh, finanční transakce a 1 milion dolarů bez jakýchkoliv podmínek pro zahájení obchodování tímto mikro způsobem. Malé a střední podniky potřebují regulační rámec, ale musí být dostatečně rozumný. E, musí být operativní, ale nepředstavuje nějaké příliš vysoké další náklady pro tyto podniky, které se snaží rychle etablovat. Z tohoto hlediska, podobně jako u těch velkých obchodovacích míst, e, stávající MTF pro malé a střední podniky je velice zajímavý e, nástroj, a zároveň by tady prostě měla být jednotné místo na tom základním obchodovacím místě, tak aby se dalo lépe hodnotit, zdali dochází ke zneužívání jednoduchost těch eh, micro exchanges eh, je v tom, že my tady prostě musíme eh, mít jednoduché, jednoduchá pravidla, méně zatížená dalšími detaily tak jak o tom hovoří návrh komise. A zároveň se musíme uvědomit, že MTF těchto malých a středních podniků se bude zabývat především kotováním e, podniků a že to tedy budou kotovací obchodní místa e, a že toto bude tvořit hlavní objem jejich činnosti, e, že to nebudou ty další oblasti činnosti jako na těch velkých velkých burzách. Takže tady vlastně má vzniknout jakýsi nový ekosystém eh, jednoduchých malých obchodních míst a já vítám, že tady je také přiměřená regulace pro malé a střední podniky, takto již koncipovaná, protože samozřejmě, že tyto podniky potřebují eh, finanční prostředky, potřebují eh, alternativní zdroje, především v této době, kdy banky couvají a my, evropští občané, musíme mít mít maximální možnosti zahájit nové podnikatelské aktivity. V, této, v tomto ohledu jednotné místo eh, je samozřejmě zcela zásadním eh, parametrem a relativně eh, lehčí přístup při regulaci těchto podniků se tím pádem dá lépe lépe realizovat a samozřejmě některé malé a střední podniku, podniky se později posunou i do těch dalších vyšších sfér, jako je třeba londýnská eh, burza a tak dále. Takže myslím si, pro malé a střední podniky je to velice vzrušující představa. Doufáme, že to takto bude také fungovat. Dodržel snad jsem těch pět minut a děkuji vám za tuto možnost. Je to důležité téma předsedkyně. Já děkuji vám vám. A na řadě je náš další řečník, a to je Anika von Hartmann, která řídí dohled právě ve Stockholmu na stokholmské burze. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí být tady dnes mezi vámi. V Evropě Nasdaq OMX pracuje na trzích v Pobaltí, v severských zemích a v Islandu. Máme sedm trhů, máme velké i malé podniky na burze a snažíme se postupovat transparentně a podporovat růst. Podmínkou je samozřejmě, že na těchto trzích existuje důvěra. Kromě Islandu je dohled nad našimi eh, trhy integrován přes hranice. Eh, jedno řešení pro mm, severské země, jedno pro pobaltské. Eh, v severských zemích se tím zabývám já. My se především snažíme ověřovat Eh, zjišťovat podezřelé postupy. Eh, pracujeme samozřejmě eh, v rámci dohledu emitentů, ale také sledujeme právní předpisy a tak dále. Pokud je o komodity, v Norsku a ve Spojeném království také působíme na trzích, což umožňuje zahrnout i emission allowances i power products, tedy energie i obchodování s emisemi a e, tyto trhy e, mají centralizovaný dohled v Norsku. E, my se na takový dohled nedíváme jako na nějaký náklad, který je třeba minimalizovat. Naopak je to velká výhoda a právě proto je to věc, kterou nabízíme mm, subjektům na trhu Nasdaq. Snažíme se přispět důvěrou na trhu. Samozřejmě, že se snažíme být stále účinnější. Eh, dohled eh, v oblasti cross-market surveillance eh, potřebuje další zlepšení na fragmentovaných, roztříštěných i integrovaných trzích. A my jsme v této věci udělali hodně a chceme udělat ještě více. Vítáme návrhy komise mm, posílit harmonizaci v oblasti provádění, vynucování a sankcí. Musí být situace, kdy není výhodné usilovat o forum shopping v rámci Evropy. Samozřejmě Samozřejmě, situace v soudnictví v Evropě je eh, odlišná a nebude nikdy možné stoprocentní harmonizace dosáhnout. Nicméně chci se věnovat tomu nejdůležitějšímu problému, kterým je detekce. Eh, to je velice důležité, aby docházelo k detekci eh, zneužívání trhu či manipulace na trhu. Mm, a eh, to je právě otázka Market Abuse Directive a MIFID. Mám tady dva body, o kterých chci hovořit. Důležitým nedostatkem je časový pozor mezi dohledem v reálném čase na trhy. Dnes prostě je možné monitorovat trhy tak, jak se na nich obchoduje. Systém, který mm, tady funguje pro spolupráci mezi regulátory, zahrnuje výměnu transakčních zpráv a také mm, umožňuje určité e, šetření ad hoc, ale nezahrnuje žádnou, žádný dohled v reálném čase pro knihy zakázek a e, tím pádem může dojít k nedostatečné detekci různých e, jevů. Návrh komise v MIFID 2 uznává tento problém. Diskutovali jsme s dalšími eh, operátory na trhu a také s MTF a souhlasíme s tím, že tady je tato mezera. Primární market pro každou akci, eh, například pro firmu Nokia je primárním trhem Helsinky, eh, by měl být jmenován jakožto trh, který odpovídá za dohled pro veškeré obchodování s takovouto akcií. Primární trh je trh, který má nejlepší podmínky pro to, aby byl odpovědný za tyto věci, protože jsou zde vazby, vede se dialog s emitenty a tak dále. A e, z tohoto hlediska by se velice zlepšila detekce jakéhokoliv suspektního chování. E, technologie není problém. Jsou systémy, které umožňují e, monitorovat obchodování, které probíhá na několika místech na najednou. Nasdaq OMX již centralizovalo dohled v reálném čase. Ale ještě některé věci jsou zapotřebí. Především je třeba jmenovat primární trh, který je odpovědný za tento dohled požadovat, aby obchodní místa spolupracovala a sdílela informace a aby se také odstranily překážky pro uh, sdílení informací. Dále je tady otázka rozložení nákladů, takzvané cost allocation. A pak otázka údajů. Tento poslední bod je velice důležitý. Je mm, eh, výchozím bodem Eh, omezit použití eh, sdílených dat pro eh, sledování účely. Naši regulatoři a zákonodárci byli velmi přísní, když tyto věci organizovali. Za druhé, data musí být zlepšena, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska množství. Vítám, že se rozšiřuje, rozšiřují transakční zpráva, eh, protože tady je zapotřebí, aby to zůstalo odpovědností orgánů, ale eh, kvalita rozhodně musí být dále zlepšena. Také je třeba zlepšit konsolidaci dat ve prospěch všech účastníků na trhu, ale to není tématem dnešního slyšení. Zneužívání trhu v dnešní době je velice profesionální, velice organizované. Bojovat proti takovému zneužívání trhu, podle mého názoru, eh, musí být také velice profesionální a dobře organizované. Od regulace přes dohled až po donucovací prostředky. Donucování, vynucování, to je klíčové. Je zapotřebí, aby existovaly nástroje pro efektivní a rychlou spolupráci i přes hranice. Pravděpodobně to usnadní ještě vyšší stupeň harmonizace. A na závěr, abych skončila pozitivně, chci říci, že návrh směrnice o trestně právních sankcích eh, přináší odpovědnost právních osob, když došlo k nějakému zneužití trhu ve prospěch právnické osoby. Eh, nedostatek eh, dohledu či kontroly v takových situacích by také měl být vlastně odpovědností právnických osob. Je to velice zajímavé a mělo by to pomoci v boji proti zneužívání trhu. Děkuji. Předsedkyně. Děkuji a na závěr tady máme ještě vedoucího Markets Division eh, Rodrigo Buanaventuru. Eh, paní předsedkyně, eh, vážený eh, výbor, eh, vážená paní Mekáty, jsem velice rád, že s vámi eh, zde dnes mohu být. Eh, Hmm, tento návrh konsoliduje eh, prvky, eh, které eh, dobře fungují a navíc to přinese pokrok v některých oblastech, kde to bylo potřeba. Jedna věc je tady velmi důležitá a to je harmonizace. Měli bychom se zaměřit na prosazování a na otázky sankcí, ale chtěl bych pohovořit i o některých dalších záležitostech. Je velmi důležité zajistit, aby pravidla o povinnosti eh, dohledu eh, se týkaly všech obchodních míst, všech jejich typů a zároveň byly v souladu eh, s definicemi MIFID. MIFID a MAD jsou podle nás velmi úzce propojeny a je velice důležité zajistit, aby to tak bylo i nadále. Například výkaznictví nebo zprávami, které by měly být používány i pro ta dohled nad zneužíváním trhu. Eh, také eh, ESMA by se měla eh, zapojit do těchto aktivit. Podle těch zemí, kde se některé údaje tuto, tyto, v tuto chvíli schromažďují, tak se zjistilo, že se zlepšil a zpřesnil dohled nad trhem a nad jeho zneužíváním. Eh, obchodování je lidí mnohem automatičtější a trh je mnohem fragmentovanější, než když, bylo M, M, eh, když byla směrnice MAD přijata v roce 2003. Proto musíme změnit metody eh, dohledu a metody zjišťování a zneužívání trhu. Ale nemyslíme si, že by radikova, radikální přepracování struktury dohledu bylo potřebné. Doníváme se totiž, že tři úrovně detekce, tedy firmy, obchodní místa a dohledné orgány, Myslíme si, že eh, mohou fungovat eh, i nadále jakožto vhodný rámec, pokud budeme aktualizovat systém a postupy eh, k zjišťování nezákonného chování. Pokud jde o ustanovení high frequency trading, ehm, Tady si myslíme, že je potřeba přizpůsobit katalog postupů obchodování, které je nyní automatické a mohou tady být například um, aktiv delegované pravomaci a různé technické standardy, ale je potřeba to vždy aktualizovat s ohledem na uh, současnou situaci. Pokud jde o pravomoce příslušných orgánů, je důležité, abychom si uvědomili, že potírání zneužívání trhu si vyžaduje mít um, velmi důmyslné nástroje. A proto velmi vítáme eh, explicitní zahrnutí přístupu eh, k údajům z telefonních odposlechů a datových eh, toků, protože to je velice důležité pro vyšetřování. Hmm, v některých zemích tady může být střed tohoto ustanovení s režimem e-privacy. Um, ale je potřeba, aby tyto pravidla mohla být skutečně realizována, uplatňována. Pokud jde o sankce, tak vítáme, eh, že tady budou společná kritéria pro určení sankcí a také společný seznam eh, postižitelného chování. A to stejné platí také pro eh, minimum maximum sankce. Ehm, chceme zabránit jakékoliv své volnosti, a podobným věcem. ESMA v tuto chvíli e, vytváří zjišťovací zprávu, pokud jde e, o současné používání sankčních pravomocí e, v rámci směrnice MAD. My budeme velice rádi, když se budeme moci s vámi podělit o výsledky. Pokud jde o zavedení trestních sankcí, tak eh, chápeme, eh, jaká logika je za tímto návrhem. Je zde snaha vyslat jasný signál eh, potenciálním porušovatelům, poukázat na to, jak závažné jejich chování je a chránit pozici Evropy jakožto um, um, důležitého finančního obchodního místa. Ale měli bychom si uvědomit dvě skutečnosti. Jednak národní eh, režimy administrativních sankcí eh, se od sebe eh, vzájemně v jednotlivých zemích liší a za druhém Ehm, orgány eh, dohledu nad cenými papíry v různých zemích vypracovaly nejrůznější eh, postupy a systémy, které efektivně používají k uvalování sankcí v rámci administrativních postupů. A proto si myslíme, že je důležité zajistit, aby definice eh, trestných přestupků a jejich typů byla v souladu, nebo aby zároveň bylo možné uchovat si administrativní režim a aby tady byl dostatný prostor a flexibilita pro regulátory agentury, aby eh, rozhodly, jakou cestou se pustí, jestli administrativní nebo tou cestou eh, trestních postihů nebo oběma. Hmm. Je velice důležité tedy definovat, eh, jak kam, do které té kategorie bude jaké chování spadat. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli jste nám stihli před zasedáním předat své písemné příspěvky. Takhle rychle totiž nedokážeme psát, tak věřím, že to pak budeme mít k dispozici, abychom se do toho ponořili, Arlín, a pak eh, samozřejmě stínoví zpravodajové. Jistě, že mám co říct, ale také bych chtěla vyslechnout stínové zpravodaje. Mám pár základních dotazů Objevily se totiž určité věci v několika těch eh, příspěvcích, určité obavy, na to se budeme muset podívat. Otázka relevantní informace a vypuštění eh, článku 6.1 eh, vám leží na srdci. Nemyslíte si, že vzhledem k tomu, jak je to teď sofistikované ten obchod a jak je rychlý, Eh, tak eh, snad, že bychom měli zakázat high eh, efficiency trading, ale musíme se přece zabývat určitými praktikami, které znamenají zneužívání. Co řekl pan kolega z ESMA, musíme také dát určitou volnou ruku legislativcům, aby v tomto tématu Eh, vlastně také vzali na vědomí, že některé informace možná relevantní jsou, ale nejsou nutně důvěrného charakteru eh, či eh, důvěrnou informací. Takže je třeba toto ještě definovat a také vnímám postoj regulátorů, kteří říkají, že pokud teď něco velice těsně konkrétně definujeme, tak to do budoucna budeme muset možná aktualizovat a měnit ale vypustit to celé, to asi není odpověď. Každopádně bych eh, ráda eh, slyšela od vás, zdali se nedomníváte, že nastal čas, eh, kdy relevantní informace může být zásadní pro to zjistit, zdali se jedná o případ zneužití či nikoliv. Předsedkyně. Takže otázky združíme, abychom zvládli více kolegyně Tajnen. Děkuji paní předsedkyně, děkuji expertům za příspěvky. Byla bych ráda, kdybyste na, ještě navrh komentovali vaše vlastní návrhy a jednotlivé ty různé přístupy, které jste tady které jste tady postupně představili a kdybyste mohli na ně navzájem reagovat, to by mohlo být zajímavé. A pak je tady ještě otázka více odpovědnosti a pravomocí e, e, do rukou e, těch aktérů na trhu při provádění funkcí dohledu nad trhem. Jak si myslíte, že by toto mohlo být prováděno v praxi, aby se zajistilo, že systém je maximálně efektivní? Další otázka se týká toho, že komise tady e, ukázala určitý počet strategií, které by měly být e, předmětem regulace, když hovoříme o high frequency trading. A mě by zajímalo, zdali je lepší mít obecnější legislativu a potom ji třeba e, nějakým způsobem podrobněji rozpracovat a nebo začít s eh, přesnější specifikací hned z kraje. Já si kladu otázku, zdali eh, ta potenciální zneužívání by nemohla být eh, vnímána jako určité příklady, zdali by tady měl být teda určitý výčet, to by mě zajímalo, co o tom soudíte. A pak ještě, jaký je váš přístup k dalším e, oblastem těch obchodních činností, kromě high frequency trading. Děkuji. Wolf. Děkuji, Sharon. Jde o problém, který mm, není závažný jenom proto, že se tady působí škody třeba investorům, ale důležité je, že důvěra občanů eh, finanční sektor, která už je oslabená, je s každým eh, skandálem stále horší a horší. A má otázka zní, zda tuto škodu, která tady vzniká, můžeme insider trading a eh, market abuse, jestli to díky tomu všemu můžeme kvantifikovat, jestli o tom víme a jestli víme, kdo jsou ti nejvíce postižení. Za druhé, ehm, možná kdyby tady vznikla nějaká, nebo eh, je tady alternativní obchod, obchodní platforma a tím, že jsou tady eh, možnosti high frequency trading, jaký vliv to má na tu situaci? A za třetí otázka, Eh, po příspěvku paní von Hartmann, můžeme realisticky předpokládat, pokud tady budeme být eh, primary market surveillance a opravdu teoreticky tady mnohé argumenty hovoří pro, eh, že tady jiná ta obchodní místa jsou ochotná vyměňovat informace a údaje tak, aby bylo možné tento dohled zajistit? Můžeme něco takového předpokládat, anebo je to pouze nějaká teoretická úvaha? Druhá věc, uvědomujeme si nebo sledujeme, že národní eh, dohledové orgány mají různé možnosti. V některých zemích působí téměř eh, jako policie, mohou zahájit eh, trestně právní řízení, ale v jiných zemích mají mnohem menší pravomoce, můžou pouze činit určité úkony, ale potom to musí předat policii nebo soudům, které dále rozhodnou. A má otázka zní, jakou roli by ESMA měla hrát s ohledem na tyto rozdíly eh, národních dohledových orgánů. Mohla by být jakýmsi kanalizátorem, eh, tedy mohly by se tady to úsilí eh, nějakým způsobem kanalizovat, mohla by usnadnit toto úsilí. Děkuji. Thank you very much, Kay. Děkuji, Kay. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za vaše příspěvky dnes odpoledne. Já e, jsem minulý pátek strávila v Paříži e, s lidmi, kteří se zabývají zprávou aktiv a e, kteří typicky představují, zastupují francouzské investory. A když komentovali jednotlivé věci ve strukturách trhu a tak dále, tak se také zabývali algoritmickými E, obchodová, algoritmickým obchodováním a říkali, že teď vlastně e, není často vidět e, les pro stromy, protože se hledí na různé falešné signály, různá falešné alarmy. Říkali, že tady je třeba se zabývat e, určitými masivními pohyby e, těch cen aktiv, když dojde k takovým těm e, falešným signálům. Jaká opatření se dají zavést pro to, aby se právě odvrátilo nebezpečí vyplývající z těchto falešných zpráv? Děkuji. Ze zelených tady nikdo není. Miguel Portáž by ještě něco chtěl říct? Ne. Takže Ole, je to teď na vás. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příspěvky. Seba a Wolf eh, předložili otázky, které jsem chtěl vznést i já. Eh, ta studie o posouzení dopadů když se podíváme na tento dokument, e, není zcela jednoznačná. E, nevychází z toho jasně, že by tady došlo k nějakému velkému nárůstu zneužívání informací na trhu. A to se také týká otázky kolegy Klince protože já se ptám, zdali víme skutečně, že došlo k nějakému dramatickému nárůstu. Podle statistických údajů obsažených ve zprávě o dopadech, kterou předložila komise, tomu tak není. Takže mě by zajímalo, co o tom soudíte. A e, ještě k, tou mani- k té manipulaci na trhu. E, v tom nařízení se říká, že tedy Eh, se vydávají či mohou být vydávány eh, falešné zavádějící signály když se tedy definuje to zneužívání trhu. Takže eh, vydávání falešných či zavádějících eh, signálů. Ale ty definice v těch dvou dokumentech nejsou zcela jednoznačné. Takže ptám se vás jako expertů, jak si toto vykládáte. Předsedkyně, děkuji. Mám ještě pár bodů, eh, které se také vztahují k tomu, co tady ostatní již řekli, pokud má být něco trestní eh, charakter, tak tady eh, musí být určitý záměr, určitý úmysl. My chceme prosazovat důvěru na trzích a v trhy a komise také v tomto směru zahájila konzultace. Já musím říct, že z kraje jsem eh, byla trochu eh, opupinkovaná, protože eh, pokud má člověk myslet, eh, přemýšlet dvakrát, tak už asi o těchto věcech nemá přemýšlet vůbec. Pak se prostě asi ty věci nemají dělat. Já jsem si myslela, že tady těma legislativníma návrhama se dostáváme k těmto situacím. Takže Eh, si prostě eh, tady tak trochu z mého pohledu hybujeme v bludném kruhu, ale když se člověk nachází v City of London, tak slyší celou řadu různých podezření, různých eh, takových informací a šumu, ale, jak se říká, není kouře bez ohně a mám takový pocit, že tady se vlastně díváme na jakýsi jakýsi, eh, jakousi špičku ledovce. Takže já bych byla v tomto směru raději nelítostná, ale zase na druhou stranu neměli bychom eh, způsobit více škody, než se ji snažíme odvrátit. Takže určitou rovnováhu. To by bylo asi nejlepší a základní. A teď ke sdílení údajů. Kladu si otázku, zdali tady vlastně také jde o e, věc, která má co dočinění s komunikací a technickými normami. Do jaké míry je toto snadné? protože jedna věc, kterou se snažím prosazovat ve všech aspektech legislativy, je e, vlastně e, pohyb v reálném čase, e, monitoring v reálném čase a proto je zapotřebí otevřených standardů a vlastně mnohem vyšší úrovně komunikace a jde o to, aby se to všechno konalo vyváženě, nediskriminačním způsobem a e, mě by zajímalo, co o tom soudíte vy. Takže toto e, jsou dotazy z mé strany a ptám se, jestli ještě někdo z poslankyň či poslanců něco má. Zdá se, že ne. Možná, že teď by bylo docela zajímavé to zase vzít z druhé strany v opačném pořadí, trochu vás překvapit a zaskočit a zároveň požádat, abyste své poznámky e, soustředili do několika málo minutek každý, protože času není na zbyt. Uh, Já se tedy pustím stručně uh, do té otázky eh, otázky eh, vypuštění bodu 6.1e Eh, když například to není dostatečně eh, přesné, aby to mohlo být eh, uvedeno a podobně. Z vlastní zkušenosti jsem viděla takové případy konverzace mezi vyššími představiteli podniku, kdy ten první krok později byl předmětem eh, rozmožných eh, obchodů a eh, prostě v té, v té fázi ještě ta informace třeba není dostatečně přesná na to, aby mohla být dále zveřejněna. Pokud jde o ty poznámky o tom, jak sdílet údaje mezi obchodujícími místy, a mezi různými normami na výměnu dat. Jsou tady také některé otázky o údajů spojených s klienty, které jsou i důležité z hlediska ochrany osobních dat. A takže tady ta fragmentace, ta bez zesporu potřebuje více práce mezi eh, subjekty, abychom měli globální obraz toho, co se děje v oblasti transakcí a také to samozřejmě bude znamenat přístup eh, údajům do knihy objednávek, aby bylo možné eh, zabývat se otázkou manipulace mezi trhy. Dále možná nebo potenciálně zneužitějící postupy to, mělo by to být eh, v nařízení, nebo by to mělo být ještě předmětem dalšího eh, zkoumání? Já myslím, že by tady měl být určitý prostor pro eh, definování určitých pojmů mm, prostřednictvím technických norem, protože jak jsme to viděli také se současnou směrnicí o trhu. Je tady zapotřebí mít určitá vodítka o tom, jak interpretovat určité situace, včetně eh, důvěrných informací, včetně manipulování s trhem. A já si myslím, že tady je určitý prostor pro další rozvoj včetně té určité dynamiky po té, co bude nařízení schváleno, aby bylo možné definovat a upravovat eh, takové definice reality, která se velice rychle mění. Pokud jde o eh, různé pravomoci v národních eh, orgánech. Já myslím, že to vytváří určité problémy pro fungování ESMA. A no, já bych řekl, že ne, protože harmonizace které, ke které má vést tato regulace, toto nařízení, to určitě usnadní, eh, usnadní tedy spolupráci a já bych chtěl zdůraznit, že právě protože mým, mým mou náplní je takováto spolupráce, tak si myslím, že to bude fungovat opravdu velice dobře. Další otázka. Zda dochází k nárůstu eh, počtu eh, manipulací či zneužívání. Já bych byl velice opatrný u takových eh, vyjádření o mm, takových jebech. Já si myslím, že to není úplně přesný popis toho, co se děje nyní na evropských či mezinárodních trzích. Samozřejmě času času se to stát může, ale nemyslím si, že je to tak široce rozšířeno, jak někteří myslí. Eh, otázka, zda narůstá nezákonné eh, chování. Eh, je tady samozřejmě otázka i sankcí, otázka z počtu těch kontaktů, když je, roste počet kontaktů, jistě je také vyšší počet zjištěných případů a měl by být pak i zjištěný počet sankcí, ale takové věci nenastávají, alespoň když to srovnáme s údaji o úroveň eh, dohledu se podle mého názoru také příliš nezměnila, ovšem já bych velice opatrně tady eh, vyvozoval nějaké závěry o tom, že by trh byl dneska horší než před deseti lety. Děkuji. Ano, já myslím, že to budeme muset trošičku urychlit, jinak budeme mít problém s časem. Děkuji. Já se soustředím na otázky, které se týkají sdílení statistik, eh, zda máme eh, údaje o eh, zneužívání trhu kvůli fragmentaci trhu. Vzhledem, nebo od, vzhledem k tomu, že operátoři na trhu nemají přístup k sobě navzájem, tak oni prakticky neví, zda zneužívání na trhu se početně zvýšilo či ne. My samozřejmě víme, že trh je eh, rozstříštěn a je tudíž jednodušší vlastně umístit objednávky na různých místech a může to být nezjištěno. Eh, údaje, které máme, jsou z dohledu na eh, americkém trhu napříč trhy a tady se eh, vždy zahrnují, zahrnují nejméně dvě nebo tři obchodní místa. A samozřejmě, že je eh, jednodušší nebýt zjištěn, když působíte na několika místech najednou a když neexistuje společný dohled. Jsem dost eh, zneklidněna, kdybychom s tím nic nedělali, protože by to bylo velice škodlivé pro evropský trh, kdyby došlo k nějakému skandálu. Eh, o zneužívání trhu, který trval roky a který byl tak velice jednoduše proveditelný právě proto, že byl tak roztříštěný. A já tedy musím říci, že to vyvolává v nás obavy. Dále sdílení údajů. A protože my vykonáváme dohledovou funkci, tak ze zákona i podle naší licence musíme být odděleni od obchodního podnikání. Jsme nezávislí a působíme podle licence, kterou máme. Jsme zvyklí ji používat důvěrné údaje, které nijak nevyužíváme nevhodným způsobem. Rozhodně bychom nebyli mohli použít takové údaje pro jakékoliv jiné eh, údaje. Všichni souhlasí s tím, že něco je třeba podniknout. Myslíme si, že nejlepší způsob, jak pokračovat vpřed, je eh, zvolit primární obchodní místo, které by tím pádem se stalo odpovědné za dohled. Děkuji. Thank you. I think to... Děkuji. Eh, já bych eh, eh, řekl, podívejme se i zpět. Myslím si, že situace je taková, že jsme začali sledovat neregulované trhy a to lepším způsobem a proto jsme odhalili, že samozřejmě zneužívání trhu tady může existovat a pokud jde o HFT, tak to je v podstatě takový dospívající a proto má eh, své dobré i horší chvilky. Je to eh, scéna, který se, který se neustále vyvíjí a my bychom eh, se tady měli zaměřit na regulaci a neměli bychom se snažit se tedy zaměřit na čistě technologický vývoj, protože to by mohlo být velmi komplikované. Budoucí HFT bude velice složitý a už to začíná vyžadovat velmi důležité alternativy alternativy nebo formy a eh, je to, je to velice složité, takže musíme být opatrní a proto si myslím, eh, že eh, my bychom chtěli samozřejmě zabránit eh, špatným, eh, neblahým chováním, ale eh, musíme se zaměřit na všechny aspekty na trhy a pokud jde o volatilitu, tak nevěřím, že ty fámy, že to je ta nejdůležitější záležitost. Samozřejmě fáma to je jako jeskřička a pokud dopadne na vhodnou půdu, tak propukne oheň. A všichni jsou samozřejmě znepokojeni na trhu, protože je tady celá řada různých makroekonomických faktorů, dolarů, ale ne proto, že nějaký účastník na trochu ehm, tady vyvolal eh, nějakou fámu nebo někdo reaguje eh, nějakým způsobem paranoidně pokud jde o národní eh, regulátory, regulaci, tak je to velmi důležité, protože národní regulátoři v tuto chvíli mohou regulovat příliš a mohou tím vlastně bránit eh, malým a středním podnikům, aby mohli eh, řádně obchodovat. On the, the... Děkuji. K té první otázce paní McCarthy. Myslím, že efektivní uplatňování eh, odstavce 6.1 eh, to znamená, že by to eh, tedy dělali pravomocné orgány a soudy se znalostí věci, to by asi stačilo i pro řešení problémů, které tady zmínil zástupce ESMA. Takže tady je třeba vlastně to řešit v předstihu. A proto se dostávám k tomu, že si myslím, že bychom opravdu měli uvést více podrobností a vyjasnit, co by tedy mělo být zveřejněno. A pak tady zaznělo ještě více otázek k tomu, k té studii o dopadech a o možnosti nového, eh, no, nové regulace bývalé eh, směrnice nahrazena nařízením, to je dobré, eh, ale myslím, že tady zatím chybí skutečná studie o tom, k čemu dochází v členských státech. Pokud řada členských států buď explicitně jako Španělsko nebo implicitně jako Francie či Itálie, anebo zase jiným způsobem, jako v Německu s nějakými těmi hlavními směry, nepřijmou e, to nařízení o zneužívání trhu, protože prostě byla špatně nastavena, tak to by asi mělo lidi vést k tomu e, se opravdu zamyslet a pochopit, že potřebujeme těsnější spolupráci mezi dohlížitelskými orgány, a že to je přesně to, co je zapotřebí. Takže já eh, eh, bych byl pro účinnější využívání odstavce 6.1. A té první otázce specifické regulace high frequency trading. Já si osobně nemyslím, že něco takového je zapotřebí. Jsem toho názoru, eh, že ty diagnostické, eh, diagnostic flags, ty výstražné signály, ty jsou poměrně slušným nástrojem pro různé situace. Takže já jsem si přečetl, co navrhuje ESMA. Myslím, že to je dobrý rámec, vyhovuje mi. A teď, co se týče toho, že by investiční firmy měly na starost dohled a mělo by se na to více spoléhat. My toto zcela podporujeme a high frequency trading by se měl stát eh, službou s eh, specifickou licencí v rámci MIFIDu 2 aby bylo jasné, že když tedy eh, ta licence je poskytnuta, tak ten dotyčný investiční, ta dotyčná investičná firma je dostatečně vybavena. Eh, chci říct, že nějakých 15 eh, podezřelých transakcí se k nám dostane eh, ročně. Je to přibližně stejný údaj v každém roce. Nevidím tady žádný dramatický na vrch či nárůst. A k těm fámám je možné, že high frequency trading byl u původu zneužívání trhu a ale nakonec k tomu zneužívání dochází eh, vlastně eh, prostřednictvím konkrétních makléřů a high frequency eh, trading pak to celé amplifikuje, ale opakuji, nevidím tady jasné propojení mezi těmi fámami a high frequency trading. To si myslím, že se takhle brát nedá. Děkuji. E, článek 6.1e, tak jak o tom hovořila paní McCarthy, naprosto s vámi souhlasím. To je e, e, zřejmé. Je také třeba říct, co je to abuzivní chování. Je tady, jsou tady tuny relevantních informací, které nejsou zneužíváním. Pokud máme e, potom test e, o tom, co je relevantní e, informací, tak pak je situace taková, že je to vnímáno Eh, užiteli, uživateli jako eh, neúspěch. Eh, vy jste se paní ptala na otázku dohledu a na výměnu údajů. Dohled nad trhem není zatím ještě dostatečně propojen. Ta fragmentace z doby MIFIDu 1 byla důležitá, aby vznikla konkurence, ale dohled teď je zapotřebí zapotřebí sloučit. Nevím, jak se to udělá, ale myslím, že ESMA by v tom měla být zapojená, neměla by být eh, zatlačena do kouta eh, těmi obchodními eh, subjekty a do a orgány činnými v trestných řízeních. Dále Paní Pietikainen se ptala na strategie v oblasti high frequencies. Já si nemyslím, že by je třeba, by bylo třeba definovat nějak specificky v tom nařízení, ale to neznamená, že bychom tady nemohli mít nějaký pracovní program, který by se tím zabýval eh, jsou to otázky eh, zneužívání informací a trhu, ale také otázky důvěry, zneužívání technologií. Možná, že by to mělo se stát eh, samostatným tématem. Pan Klin se ptal na kvantifikaci a pan Schmidt na to zdali dochází k zvýšování. Už se budu asi opakovat. E, nemyslím si, že tady můžeme hovořit o nějakém nárůstu. Myslím, že paní Swinburne hodila hřebík na hlavičku. E, v stávajících e, situaci je to tak, jak jste eh, to definovala. Je eh, prostě třeba eh, ty věci dohledat a provádět důkladné šetření v případě podezření. Pak je tady určitý počet technických věcí, Eh, emitent je například omezený na cenné papíry v jedné situaci, pak eh, vlastně se hovoří v jeho souvislosti i o nástrojích, eh, to je třeba ještě vylodit, vyladit. Je třeba ty firmy více prošetřovat, to není nic abuzivního, chceme jít tímto způsobem a Eh, jde o to tedy, eh, aby se hovořilo o užívání informací a ne o vlastnění informací. Eh, děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji vám. Dostáváme se na konec našeho veřejného slyšení a teď bych dala slovo zpravodajce k krátkému závěru. Já budu také stručná, abychom dodrželi čas. Je úžasné, že experti se s námi mohli sejít a podělit se o své znalosti. Některé z těch věcí budeme dále sledovat, budu se o tom bavit i se stínovými zpravodaji, je to pro nás důležité. Já si myslím, že eh, eh, tady eh, to je zavádějící se ptát, zda dochází k nějakému nárůstu. Pokud je dobrá legislativa, tak by k nárůstu zneužívání nemělo docházet. Ale co je ještě důležité, je, že tady prostě je zvýšené, že tady existují zvýšené možnosti toho zneužívání, protože se zmnožují ta obchodní místa a protože prostě se Eh, například eh, zaznamenalo v sedmi různých státech Unie eh, zneužívání a teď už to není 500, ale tisíc žádostí o informace ročně a to nemusí nutně být zneužívání jako takové, ale my e, nemůžeme přijít někam e, post festum, ale musíme představovat e, svou legislativou určitou odstrašující sílu. To je, tady jde. Děkuji ještě jednou našim expertům a budeme s vámi ve spojení. Předsedkyně, pro ty z vás, které to zajímá, eh, tak eh, chci říct, že první eh, výměna názorů ve výboru by měla proběhnout 6. února. Představení návrhu zprávy 26. března pozměňovací návrhy budou předkládány do 24. dubna a 13. května či 18 tého června se jimi budeme zabývat ve výboru a na červencové plenárce by se tento dokument měl dostat e, e, k projednání. Takže tak to asi vypadá s naším časovým harmonogramem ohledně této zprávy e, k eh, obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. A teď eh, si dáme několika minutovou pauzu, abychom eh, mohli umožnit těm, kteří tady už dále nemusí či nechtějí být, aby odešli. Ještě jednou děkuji expertům a za chviličku budeme pokračovat.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 If, if members could take their seats. Prosím, posaďte se, abychom mohli hlasovat. Teď eh, budeme hlasovat o zprávě Jean-Paule Gozese, eh, roční analýza růstu. Počkám na pana zpravodaje, aby se usadil. Pan zpravodaj se omlouvá. Daří se nám přibližně se držet harmonogramu, takže eh, to dnes dobře zvládáme. Jsou všichni připraveni. Dobře. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout původní text pro? proti, zdrželi se, schváleno. Eh, šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, jedenáct pro, proti, zdrželi se, eh, můžeme to ověřit, pozměňovací návrh jedenáct Tady přichybí jedna karta ALDE. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 38, e, nebo jich bylo zapojeno 30, nebo jednoho méně hlasovalo. Hm, dobře, končím hlasování. 18 pro a 17 proti a, a navíc Silvie, e, takže 19 pro schváleno. 19, e, 18 e, o jedno schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto? 13, ověříme to ale ALDE eh, hlasovali obráceně. Dobře, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 12. Chybí ještě jedna hlasovací karta. Hlasovali všichni. Um, jeden eh, je, nehlasuje, jeden. Dobře, takže je to jedno, jednoznačně zamítnuto, potom třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D pro, proti, eh, zdrželi se schváleno 24, eh, pozměňovací návrh 24, kde pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto původní text pro, proti, zdrželi se schváleno 25 pro, proti, zdrželi se schváleno pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se schváleno pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se schváleno Původní text, eh, odstavec 5, 4, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis eh, I, E, pro, proti, zdrželi se schváleno 31 pro, proti, zdrželi se schváleno 32 pro, proti, zdrželi se schváleno F pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ústní pozměňovací návrh eh, sociálním demokratem. Eh, je to ústní pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhu 40, kdo je pro, proti, eh, skoro nikdo nehlasuje, takže elektronicky. Toto je ústní pozměňovací návrh sociálních demokratů eh, k odstavci 6e, eh, eh, k prostě místo čtyřicítky. Hlasovali všichni. Ještě tři by měli hlasovat. Končím hlasování. Hlasování ukončeno a s velkou většinou přijato i když se předtím moc lidí nehlásilo. Ústní pozměňovací návrh k 41. Eh, požádala o to zpravodajka. Oddělené hlasování první část pro, proti. Je to oddělené hlasování eh, k ústním... Ne, pardon, je to pouze oddělené hlasování. Eh, to byla má chyba, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se a zamítnut. Pozměňovací, nebo můžeme to i ověřit, tu druhou část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Dobře, končím hlasování. Zamítnut. 18 pro, 20 proti. Pan Hockmark, ten se vyjádřil, Silvie je pro, a, takže by to bylo 20 proti 19 pro, ale to je stále zamítnuto. Takže jedním, o jeden hlas to je zamítnuto. Filip Lambert 42 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to je schváleno. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 to je eh, dodatek kompromisu eh, pro, proti, pozměňovací návrh 53. Eh, může být o tom hlasováno no, jako dodatek k kompromisu H. Spravodaj je pro, ano. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schválen. 62 pro, proti, zdrželi se, eh, schválen. Eh, kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, Tady to není jasné, takže o to ověříme. Pozměňovací návrh 69. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Hmm. takže je to 21 eh, proti a 19 eh, plus, takže je to zamítnuto. 70 eh, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis L pro, proti zdrželi se, schválen. 77 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis M, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválen. 81, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnut. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, schválen. 88 pro, proti, zdrželi se, schválen. 89 pro, proti, zdrželi se, schválen. Ehm, potom eh, originální text pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, schválen. 93 pro, proti, zdrželi se schvále, zamítnout, pardon. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Původní text, odstavec 16 um, uh, pro, proti, zdrželi se schválen. 96 pro, proti, zdrželi se schválen. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnut 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut původní text pro, proti, zdrželi se schválen 99 pro, proti, zdrželi se Teď nemám jasno, můžeme to prosím ověřit. Hlasovali všichni, končím hlasování. Se sedví 18 pro, 21 proti, takže je to opět zamítnuto. Původní text, odstavec 18 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se schválen. 104 pro, proti, zdrželi se schválen. 105 pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se schválen. 107 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnut původní text pro, proti, zdrželi se schválen 109 pro, proti, zdrželi se, můžeme to ověřit. Um, hlasovali všichni, končím hlasování. končím zamítnuto 18 pro a se Selví 24 proti. Původní text odstavec 22 pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 23 pro, proti, zdrželi se, schválen. 110 pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 24 pro, proti, zdrželi se, schválen. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schválen. Citace 2 pro, proti, zdrželi se, schválen. Citace 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. Citace 4 pro, proti, zdrželi se, eh, schválen. Pozměňovací návrh 2 eh, pro, proti, zdrželi se schválen. Citace 5 pro, proti, zdrželi se schválen. Citace eh, 6 pro, proti, zdrželi se schválen. Úvodní ustanovení A. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, pozměňovací návrh B pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se schválen. A teď budeme elektronicky hlasovat k pozměněnému textu. Um, ještě dva. Hlasujte. Končím hlasování. A 35 e, pro a 3 proti, 4 se zdrželi. Děkuji. So, this is Mr. Texas's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 If you could take your seats, please, and we can move on to... Posaďte se, prosím, přejdeme k bodu 16, tedy administrativní spolupráce v oblasti spotřebních daní. Prosím, ma, musíte tedy o něčem hovořit jen mimo tento sál. Prosím, Gay Mitchell hovoří jménem uh, zpravodaje. Ano, ano, paní předsedkyně, děkuji. Bohužel, vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, pan Kasa dnes nemůže být v Bruselu, ale požádal mě, abych představil jeho jménem tuto zprávu. A eh, také eh, budu informovat pana Kasu o poznámkách stínových zpravodajů. Návrh komise, o kterém jedná tato zpráva, se týká eh, mm, nařízení z roku 2004, která vytváří právní rámec eh, pro administrativní spolupráci v oblasti spotřebních daní. Toto nařízení musí být aktualizováno, aby bylo eh, právním základem pro další fázi. A další fáze znamená zavedení počítačových pohybů, eh, spotřebních daní a systému IMCS jde o to, aby bylo možné harmonizovat administrativní postupy a pokusit se zajistit, že výměna informací bude efektivní z hlediska rychlosti i výsledků. Jakmile bude plně eh, prováděn takový systém, Eh, měl by umožnit snížení podvodů. Systém také velice sníží administrativní zátěž jednotlivých eh, subjektů v členských státech a umožní také vzájemné schromažďování údajů. Zdvojení bude odstraněno. Toto nařízení se také snaží snížit břemeno pro podniky eh, pro díky výměně informací. Názor pana Kasy je, že se domnívá, že opatření, které se snaží zjednodušit administrativní postupy pro členské státy i pro podniky, eh, jsou vítány. Navíc eh, efektivní výměna informací v tomto stanovisku umožní eh, také bojovat proti podvodům. Souhlasí s tím, že novelizovaný právní předpis umožní snížení podvodných aktivit. Vidí také potřebu výrazně změnit návrh komise. Jsou zde předloženy pozměňovací návrhy, které se snaží text vyjasnit. Návrh 4 se snaží zajistit, že při přeskoumání informací členských států by se úloha komise neměla omezit pouze na schnutí, ale také by měla obsahovat analýzu poskytnutých informací. Návrh 5 změna období z pěti na tři roky tím se souhlasí. Pan Kasa se domnívá, že je to vhodnější a těší se, že dostane zpětnou vazbu od kolegů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pan Kolman, Udo. Děkuji kolegovi Mičelovi, děkuji také samozřejmě i kolegovi Káza za eh, to, že se ujali této záležitosti. Za naši frakci mohu říci, že je eh, naprosto bez výhrad. Podporujeme systém, je potřeba urychlit, zmodernizovat a musíme také propracovat technické detaily, tak abychom doplnili počítačově eh, podporované zpracovávání údajů. Vše, co nám pomůže zabránit eh, daňovým podvodům, vše, co nám pomůže eh, lépe, efektivněji vykazovat daně a posílit spolupráci, pokud jde o vyměňování údajů, to nám pomůže a myslím si, že tady velmi rychle dospějeme k rychlému závěru. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Filip? Ne, Oli Schmidt mává, takže bude první. Neměli jsme tam eh, žádnou notu od stínového zpravodaje z Alde. Prosím, Oli, děkuji. Ano, byl jsem jmenován, je to velmi čerstvé, 15 minut staré jmenování. Zabýval jsem se tímto tématem s panem Kosou už dříve. Myslím, že odvedl velmi dobrou práci. Když je to hodně technické a složité, tak je podle mě zásadní, abychom i v této oblasti postoupili ku předu a usnadnili spolupráci v Evropě. Obecně řečeno jsem tedy příznivě nakloněn tomuto návrhu od pana Kázy. Myslím, že bychom měli opravdu udělat maximum pro to, aby e, ta administrativa byla rychlejší, e, plynulejší a aby se snížila administrativní zátěž. Co se týče samého merita věci, tak mám pár připomínek. Nevím, jestli pan Mitchell by na to e, už teď a tady mohl reagovat. Článek 15.4, kde komise definuje, v jakých situacích národní orgány mohou vnímat e, e, počítačové systémy jako nepřístupné. Tady potřebujeme jasnou odpověď. Myslím, že není úplně jasné, co chce komise dokázat ještě s jedním článkem, s článkem 19 adresa registrovaná v registru SIP bude stejná eh, pro eh, příjemce i v rámci eh, tedy zbavení se povinnosti spotřební daně. Tady tedy při jemce by měl udat svou adresu, ta by měla být také schválena eh, příslušným orgánem eh, v dané zemi. zemi. A pak je tady ještě věc eh, se článkem 9.2. To by mohlo být pro některé státní orgány dost velkou zátěží a měli bychom se shodnout na tom, že se to bude týkat pouze jednorázových nákladů. A závěrem více spolupráce uvnitř Unie je v této oblasti nutné. A možná, že my jako výbor bychom to mohli formulovat trochu odvážněji. Eh, je naprosto nemyslitelné, že bychom třeba eh, vzali pane Micheli v úvahu možnost společnou, společný orgán eh, pro DPH v rámci toho fiskálního paktu. Je to jenom taková jakási iluze, nereálná. Eh, ptám se proto, protože si myslím, že v oblasti DPH bychom mohli udělat mnohem víc a že bychom mohli pro malé a střední podniky například situaci výrazně zjednodušit a umožnit jim, aby se staly důstojnou součástí dobře fungujícího vnitřního trhu. Děkuji za pozornost. Filipe, teď vy. E, děkuji. Já jsem rád, že Ole mluvil přede mnou. Myslím, Ole, že bychom se měli e, nějak více spolu dát dohromady. Počkej, počkej já, si, eh, já to myslím vážně. Skutečně to, co říkáš, vnímám jako perspektivu, kterou bychom měli přijmout. Mít tady orgán eh, pro DPH na evropské úrovni. Souhlasím s tím, co říkáš eh, o vnitřním trhu. Myslím, že to stojí za to alespoň tomu věnovat jeden bod úvodního ustanovení, takže v tom jsme spolu naprosto zajedno. Ještě k těm pozměňovacím návrhům. Nevím, jestli bychom měli alokovat eh, řečnický eh, čas, eh, co se týče velikosti zprávy, ale uvidíme. K pozměňovacímu návrhu 1. Eh, ten text je plný eh, Evropské daňové či fiskální unie. Co se tím myslí? Je to Merkelová eh, unie, o které se hovoří ve smlouvě, protože to není skutečná fiskální unie. Takže ještě předtím, než budeme užívat takovýchto termínů, bychom měli vyjasnit, o e, co nám jde, protože to není úplně jasné. Pozměňovací návrh číslo dvě trochu text oslabuje, týká se to výměny informací. Na, my dáváme přednost v tomto směru původnímu textu komise. Pozměňovací návrh pět. Tady bych šel tou cestou, kterou navrhuje pan Kaza. Komise říká, členské státy mohou komisi komunikovat a tady David říká, e, členské státy jsou vyzvány, aby komisi komunikovali a my bychom byli radši proto, e, že členské státy budou mít povinnost e, komunikovat. Takže Další, další věci, které předložíme v písemné podobě, se týkají kapitoly číslo 2, žádost Eh, prostě zjednodušit to znění tak, aby členské státy neměly výmluvu a eh, neodmítali eh, žádosti o spolupráci. Je tedy třeba text vyčistit v tomto ohledu. Kapitola 3. Možná, že bychom mohli rozšířit seznam položek, které budou spadat pod pravidla povinného oznamování a závěrem nebudu opakovat to, co řekl Ole o orgánu, e, Evropském orgánu pro DPH, jenom řeknu, že budeme potřebovat zprávu od komise o podvodech v oblasti spotřební daně a to do konce roku 2012. Vím, že to je krátká lhuta, ale když se podíváme e, na ty obrovské uh, Eh, obrovské nedostatky v finanční eh, oblasti v tuto chvíli, tak eh, právě tady je zapotřeba, zapotřebí u té spotřební daně být aktivnější. To jsou obrovské finanční ztráty. Čím dřív nastavíme ty daňové systémy zdravě, tím lépe bude. Takže to jsou všechny naše připomínky a já končím, paní předsedkyně. Děkuji, Ashley. Děkuji, paní předsedkyně a chci také e, poděkovat e, kolegovi za to, že tady e, uvedl zprávu paní, pana Kasa. Toto je technická zpráva, zpráva nekontroverzní, která je pro moji frakci přijatelná. My vlastně nahrazujeme jedno nařízení novým, trochu vyladujeme znění, zjednodušujeme strukturu a doplňujeme tam také CMCS. Myslíme si, že návrhy, pozměňovací návrhy jsou dobré, jsou rozumné a je tady jasně stanoveno, jak bude probíhat monitoring eh, dodržování tohoto nařízení, takže pan Kasa má se svou zprávou naši plnou podporu. Předsedkyně komise naznačila, že je připravena eh, se také ujmout slova, kdyby tady bylo nějaké technické Eh, nějaký technický dotaz, eh, kdyby bylo potřeba něco vyjasnit. Eh, pokud komise chce se zúčastnit, tak proč ne? Zdá se, že tady máme zásadní vlastně dost širokou schodu nad tou zprávou, takže pokud je tady něco, co chce komise komentovat, Eh, každopádně eh, ne až tolik komentovat, jenom poděkovat za to, že jste nás tak rychle eh, zařadili. Zároveň sledujeme tu zprávu a e, budeme informovat e, během e, diskuzí k radě příslušné kolegy a nadřízené o této zprávě a o závěrech, ke kterým jste dospěli při diskuzi. Mitchell, děkuji paní předsedkyně, já to všechno sdělím kolegovi, zpravodajovi k této věci a já tady nejsem bohužel v situaci, kdy bych mohl reagovat na ty podněty či dotazy, ale předložím je kolegovi Kasovi. Eh, nevím, eh, jak eh, se bude vyjet otázka PAT Authority, ale každopádně pan Kasa se ke kolegům vrátí. Jak bylo řečeno víckrát, je to zpráva nekontroverzní a především technická. Předsedkyně, děkuji. Pozměňovací návrhy můžete podávat do prvního února 2012 do 12 hodin. Zabývat se jimi budeme 8 eh, a 20. a 29. pak budeme hlasovat a eh, na druhé březnové plenárce by měl být eh, tento text předložen ke schválení všem poslancům a poslankyním. No a teď tady máme bod 17 našeho eh, pořadu jednání. Jedná se o změnu nařízení rady, eh, která se týká které se týká některých ustanovení eh, ve spojení s nástroji pro sdílení rizika pro členské státy s ohroženou finanční stabilitou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, budu skutečně maximálně stručný. Eh, podporujeme návrh komise, eh, který přichází ve chvíli, kdy národní zdroje jsou čím dál tím vzácnější. Jde tedy o to, všechny strukturální programy a infra, programy pro infrastrukturu mít možnost financovat, protože tyto programy podporují také zaměstnanost mimo jiné. Velmi stručně bych vám chtěl představit své pozměňovací návrhy, které jsem vypracoval po konzultacích s různými představiteli zúčastněných stran. Eh, komise navrhuje, aby toto změněné nařízení eh, by se vztahovalo pouze na ty členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi a dostávají tak finanční pomoc. Je ta se především o Řecko a Portugalsko. Myslím, že by bylo velice důležité, aby nástroje pro sdílení rizik byly dostupné pro všechny členské státy, které by si to přáli použít. To znamená nejenom eh, ty státy, které e, již mají, či pravděpodobně mít budou finanční problémy, jako také Španělsko a Itálie, ale další státy, které těžko získávají soukromé zdroje, aby mohly financovat velké veřejné e, projekty. V tuto chvíli je velmi těžké predikovat, e, o jaké země půjde v budoucnosti a proto by bylo pak velmi těžké pozměňovat, eh, aktualizovat eh, to nařízení průběžně. Proto si myslím, že od samého počátku by se mělo vztahovat na všechny členské státy můj druhý pozměňovací návrh. E, tady je vůči myšlenkou to, že by členské státy měly mít možnost e, účastnit se na tom nástroji pro sdílení rizik a e, užívat ho nejenom v souvislosti s projekty financovanými ze strukturálních fondů, ale také v souvislosti s jinými projekty, které by mohly posílit ekonomiku a zvýšit e, zaměstnanost. Myslím, že by to bylo skutečně zásadní, například e, projektů infrastruktury, které by v jiné než krizové situaci snadno získávaly e, finanční zdroje. A proto také eh, tyto projekty vlastně nedostaly eh, podporu ze strukturálních fondů. Ale teď je situace úplně odlišná. A proto si myslím, že na to potřebujeme reagovat a rozšířit eh, nařízení tak, aby pokrývalo i tyto typy projektů. Bude to pouze dočasné opatření, které bude platit eh, do konce tohoto programovacího období. Unie začala pracovat na novém programovacím období a myslím, že je třeba eh, učinit maximum pro to, abychom pomohli Unii překonat krizi. A domnívám se, že komise po uh, správném zhodnocení těchto opatření by mohla navrhnout určitá stálá opatření. Doufám, že se vám budou eh, jevit mé pozměňovací návrhy přijatelné. Těším se na vaše stanoviska, na vaše návrhy, které by usnadnily eh, uplatňování tohoto nařízení. Předsedkyně, děkuji. Jean-Paul, velice stručně. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručný. Nejprve poděkuji zpravodaji za jeho práci a eh, kolegu Karinc chci mluvit, protože on je teď na zasedání výboru ITRE, kde se projednává jeho zpráva. Každopádně zpravodaji eh, také předložím eh, tyto informace. Já neznám až tolik tuto záležitost, takže vše, co tady bylo řečeno, eh, sdělím zpravodaji, který to nepochybně využije. Děkuji za pozornost. Děkuji. A prosím, dávám ještě slovo Elise Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Chtěla bych poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Myslím, že protože je tady zastoupená komise, já toho využiji a položím otázky. Než eh, budu pokračovat této práci, chtěla bych mít vysvětlení některých bodů. Chtěla bych vědět, Jaká je situace v těchto projektech? Určitý přehled o situaci v těchto projektech, protože já tomu eh, rozumím tak, že časový harmonogram ve výboru REGI eh, se velice spozdil. Nevím, jestli je to pravda. Dále bych chtěla vědět, jestli návrh od zpravodaje, to znamená rozšířit pole působnosti tohoto textu, nejen na eh, země, které jsou zapojeny do programu, ale i na ostatní, tak tedy jak se budou moci uplatnit takové návrhy eh, oproti původnímu pojetí komise? A dále bych chtěla vědět, existují podmínky pro rozšíření procesu s kterým se počítá pro Řecko i na další země, vzhledem k tomu, jak naléhavá je situace. Zdá se mi totiž, že tento mechanismus je zajímavý a při vypracování naší pozice potřebujeme vědět, jaké jsou podmínky uskutečnitelnosti, proveditelnosti. Proto uh, si těžko mohu udělat představu, dokud nebudu dobře chápat představu komise z hlediska časového eh, harmonogramu i z hlediska možnosti rozšířit program na další země a později případně na všechny země. Chtěla bych vědět, zda návrh našeho kolegy je proveditelný podle komise. Děkuji. Eh, dávám slovo panu Kamalovi po paní Ferreiro. Děkuji. Když jsem viděl tady tuto otázku, tak jsem se ptal eh, sám sebe, zda je tady nějaké eh, posunutí rizika a kde vlastně to riziko pak skončí, než budeme mít skutečné posouzení. V eh, předchozí zprávě Ole Schmidt vlastně došel na řadu mnohem dříve. Já se dostávám až teď. Já jsem byl jmenován stínovým zpravodajem, mám určitý jevu skepsy eh, k tomuto diskutovanému tématu. Eh, také proto, že to vypadá, že je to vlastně odměna pro země, které špatně řídí svou ekonomiku. Nebudu ještě uvádět nějaké podrobnosti, vrátím se eh, později podrobněji k této diskusi. Děkuji. Děkuji. Pane Kamalo, dávám slovo stínovému zpravodaji za ALDE, pan Eskilakakis. Omlouvám se, jestli špatně vysvětl, vyslovuji jméno. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl říci, že dnes hospodářská situace v těch zemích, které tady máme na mysli, je zcela odlišná od situace z doby kde jsme plánovali tento strategický referenční rámec. Budu tedy hovořit zejména o Řecku, ale také do jisté míry o Irsku a Portugalsku. Potřebujeme přesunout eh, určité peníze do tohoto nového světa. Co jsou hlavní charakteristiky tohoto nového světa? Nikdo tam vlastně ne neprovádí žádnou novou hospodářskou činnost. Je tady obrovský problém nedůvěry. Lidé nevědí, jaká měna bude a jak bude vypadat, proto neinvestují, dokonce ani nedělají žádná hospodářská rozhodnutí. A toto v té či oné podobě bude trvat dost dlouhou dobu. My tedy musíme podpořit investice. A to je velice dobrý způsob, jak to učinit. My v naší skupině jsme navrhli takový nástroj už v červnu 2011 a jsme velmi rádi, že komise se tady opravdu maximálně snaží. Zda to může být užitečný nástroj i pro jiné země, tomu jsme otevřeni, ale musíme si uvědomit, že časový rámec je velice důležitý. Musí to být eh, prováděno co nejdříve, protože to pomůže celé Evropě, když budeme stabilizovat tyto země. Investice, a zejména investice ze strany soukromého eh, sektoru, eh, budou-li mít určité sdílení rizika, jsou velice důležité pro stabilizaci těchto ekonomik. My potřebujeme pozitivní signál pro trh. A jsou ještě dvě věci, které si musíme uvědomit v tomto novém nařízení. Za prvé, tyto peníze, které jdou do zcela nového nástroje, který jsme nikdy ještě nevyzkoušeli. Bylo by tedy nefér, kdyby se tyto peníze ztratily, jen proto, že by to trvalo určitou dobu, než se nástroj zmobilizuje. A to tím spíše, že z hlediska časového rámce opravdu e, konáme na poslední chvíli. Musíme tedy být flexibilní e, v tom, jak budou peníze e, řízeny ke konci tohoto nástroje. A druhou věc, kterou musíme vzít v úvahu, Musíme přijmout nařízení, které může dosáhnout na dva rámce. Nemáme čas schvalovat nové nařízení nebo měnit nařízení, až vstoupíme do nového období. Tato věc bude operativní, řekněme, za 6 měsíců od, od dneška a může eh, tedy trvat déle než rok či rok a půl. Musíme tedy mít trošku delší období a také to musí být bezpečnější eh, pro zúčastněné země. Musíme si připomenout, že když eh, vezmeme peníze z veřejných projektů a když je vložíme do toho, abychom zmobilizovali většinou soukromý, eh, soukromou investici, eh, že vlastně postupujeme tímto způsobem proto, abychom snížili riziko. Musíme být tedy flexibilní. Děkuji. Děkuji, Filipe. Filipe? Ano. Děkuji. Já souhlasím s tím, že je velice potřebné mobilizovat eh, dnes soukromé investice. Ta většina investičních kapacit je eh, v rukou nefinančních podniků. Tomu říká mobilizovat. Jestliže tento nástroj může sloužit k mobilizaci takových investic, tak to je pro nás v pořádku. Potřebujeme to. Na druhé straně ale máme ještě další aspekty, které se týkají historie fondů. Pro co je používáme? Viděli jsme v Portugalsku, ve Španělsku i jinde, myslím, že to říkal pan Tremosa od liberálů, který hovořil o tom, jak mnoho letišť bylo postaveno ve Španělsku, ačkoliv tam vůbec nepřistávají žádná letadla, neodletají sama žádná letadla. To je neudržitelná infrastruktura pro energie i pro dopravu. Myslíme si, že opravdu musíme změnit zaměření strukturálních fondů a proto očekávejte eh, pozměňovací návrhy, které zdůrazní kondicionalitu. Ostatně, cokoliv bude uděláno s těmito penězi, i kdyby ty peníze byly pouze katalyzátorem pro soukromé investice, <clears throat> cokoliv tedy bude uděláno, musí být tyto projekty konsistentní s evropským eh, právním předpisem. Vzpomínám si na investici v Polsku, kde investice z EU vlastně šli proti eh, Natura 2000. To bychom nechtěli, aby pokračovalo. A já bych opravdu přivítal, kdyby takovéto investice byly opravdu zaměřeny na úspory v těchto zemích. Eh, to je také jejich schopnost vytvořit hodnoty eh, protože naopak poškodit životní prostředí. To by znamenalo například velice poškodit Řecko, které je turisticky velice zajímavou zemí. Musí to být situace, které jsou prospěšné pro všechny strany. Další věc, transparentnost procesu. Víme také, že demokratické, demokratické zapojení či kontrola ze strany eh, veřejnosti jsou velice žádoucí. Už se to zmiňovalo v usnesení, kterou parlament schválil o budoucnosti víceletého finančního rámce. Myslím, že můžeme vyloženě použít formulace z této zprávy. Thank you very much. Now I have... Děkuji. Mám tady žádost od komise a od ERB. Nevím, jestli tady je nějaký, eh, nějaká přednost jednoho či druhého, nějak se to Eh, vyřiďte mezi sebou, takže komise jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, komise navrhuje eh, velmi speciální opatření pro velmi speciál, speciální dobu. Jde o opatření, které by se mělo pokusit vyřešit eh, situaci, kdy řada států čelí velkým eh, potížím a překážkám při získávání eh, financí pro investiční projekty. Jedná se především o Řecko v tuto chvíli, o projekty, které eh, mohou být financovány Eh, nebo musí být financovány eh, z soukromých zdrojů. Jde o projekty, které mohou generovat eh, jasnou přidanou hodnotu a jedná se o produktivní investice, u kterých maximální Eh, veřejná eh, státní podpora je také omezená. Takže tady jde o opatření, eh, které by mělo umožnit realizaci projektů, který je eh, obvykle financován eh, ze státní kasy, eh, pomocí financí z Evropské unie, ale také pomocí soukromých zdrojů a soukromí investoři získají následně výnos ze svého vkladu díky tedy Eh, úspěchu těchto projektů v budoucnu. V tuto chvíli, jak jsem řekl, se jedná o případ Řecka, ale eh, bude se tedy jednat i o další země zasažené krizí, eh, situace, kdy se soukromí investoři zdráhají poskytnout peníze na realizaci těchto projektů. Určitý počet strategických Eh, projektů, které byly eh, vybrány eh, v rámci spolufinancování Fondem soudržnosti, teď vlastně jsou v ohrožení, protože buď tady prostě není dostatečné, dostatečný objem zdrojů ze strany soukromých investorů, a nebo se tito investoři zdráhají tyto peníze poskytnout v tomto nejistém období. Takže toto opatření je skutečným opatřením opatřením pro sdílení rizika a cílem je poskytnout členským státům eh, zdroje spolufinancované eh, ze strukturálních fondů, zdroje, které eh, by v běžných podmínkách byly poskytovány soukromým sektorem, ale který soukromý, které soukromý sektor v této situaci, konkrétně Řecku třeba, nechce a nemůže poskytnout. Jak to opatření bude prováděno? Bude prováděno komisí na základě žádosti daného členského státu eh, v souladu s IAB a nebo s nějakým jiným eh, mezinárodním či národním, pardon, národním eh, veřejným či soukromým orgánem za e, platnosti stejných e, záruk jako ERB. ERB e je dlouhodobým partnerem komise a má určitou, určitý odpovědný přístup, tak, aby bylo zajištěno, že vše probíhá podle komunitární legislativy a v souladu s komunitárními cíly. Členský stát musí tedy předložit formální žádost komise komisi. Musí identifikovat eh, projekt a také požadavky na finanční zdroje, které eh, si přeje získat eh, s tímto opatřením. E, tyto finance nemohou být vyšší než rozdíl mezi investičními náklady a maximálním objemem poskytnutelné podpory, e, která e, tedy proudí ze fondů soudržnosti. Je to tedy jasný záměr toho, aby se tyto peníze nestaly dalším zvýšením zadlužením země ale e, aby se jednalo výhradně o projekty, které již jsou spolufinancovány fond, strukturálními fondy e, na základě e, pravidel, která spravují strukturální fondy a také fondy pro, či pravidla pro státní podporu, protože tam Eh, jsou jasně dané parametry. Takže v úmyslu eh, tohoto opatření je zajistit toto přemostění, eh, zajistit zdroje, které v tuto chvíli ne poskytují soukromé subjekty. Členský stát musí také definovat programy spolufinancování či projekty a programy, eh, z kterých eh, budou tyto projekty vybírány. Členský stát musí jasně identifikovat eh, potřeby, musí jasně identifikovat zdroje, které převádí z těch programů na toto opatření a musí dokumentovat, že se jedná o skutečně potřebný projekt. Na druhé straně musí členský stát předložit tyto projekty buď Ruské bance pro obnovu a rozvoj či dalšímu obdobnému orgánu tak, aby tedy od takovéto finanční instituce měl šanci získat pozitivní rozhodnutí. A finanční instituce pak vlastně provede ten eh, obezřetnostní eh, přeskum a bude eh, tedy rozhodovat, eh, že zda se jedná o průchodný projekt eh, a samozřejmě víme, že takováto finanční instituce musí také mít zajištěnu určitou návratnost své investice. Předsedkyně, eh, mám před sebou ještě jedno slyšení, takže nemáme až tolik času. Dovolte ještě pár vteřin. Na základě návrhu a na základě požadavku eh, ze strany členských států přijme komise rozhodnutí, které nám umožní eh, převést zdroje ze stávajících programů do tohoto specifického nástroje a to rozhodnutí také bude obsahovat podmínky, za kterých bude ten nástroj použit. Při, e, příklad stávajících nástrojů e, nástroj pro e, záruky a půjčky, pak máme nástroj pro sdílení rizik a sedmý rámcový program. To jsou všechno oblasti, kde se vlastně rizika Eh, sdílí eh, nebo sdílela se soukromými investory a my v tomto směru máme tedy určité zkušenosti, které můžeme aplikovat i na tuto situaci. Předsedkyně, děkuji. Musíme se teď ale posunout eh, dál. Je tady ještě jeden řečník a e B, takže chcete k tomu ještě něco dodat, pane kolego? A někdo chce možná reagovat na to, co řekla komise? Filipe? Myslím, že opravdu nemáme čas. Kdo chce eh, hovořit jménem ERP? Opakuji, nemáme opravdu čas na nějaké dlouhé příspěvky, jako byl tento od komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já jménem EIB budu hovořit skutečně velice stručně. EIB vítá návrh Evropské komise a domnívá se, že vytvoření tohoto nástroje nám umožní získat financování pro vysoký počet e, projektů ve členských státech, které předloží žádost. Je to tedy eh, období, kdy eh, je likvidita řídkým jevem a je přitom zapotřebí financovat i velké infrastrukturní projekty. Doufáme, že tyto projekty budou mít pozitivní E, dopad na členské státy a umožní také absorpci fondu teď, když se dostáváme ke konci e, programového období. Spravodaj e, zdá se, se zabývá také dvěma důležitými body ve své zprávě v tom smyslu, že tyto nástroje by mohly být použity ještě v širším záběru, tak aby, byla zajištěna hospodářská, aby bylo zajištěno hospodářské oživení země a zároveň je tady eh, možné, aby členské státy si sami vybrali, zdali použití těchto nástrojů chtějí eh, či eh, ne. A jak říkám, absorpce fondů je velmi důležitá a také je tady šance zvýšení pracovních příležitostí a oživení ekonomiky. Paní Klívech ještě požádala o slovo. Máme, jak jsem řekla, ještě jedno slyšení. Velmi stručně zpravodaj ještě jednou, pokud to chce komentovat, pokud by EIB či komise ještě chtěli něco doplnit, tak mohou své připomínky poslat v písemné podobě sekretariátu a e, sekretariát zjistí, aby se to dostalo ke zpravodaji i ke stínovým zpravodajům. Takže pan kolega Paksas. Děkuji Paní předsedkyně, chtěl bych poděkovat všem, kteří vystoupili, které, kteří vyjádřili svá stanoviska. Děkuji e, členům EPP, kteří podpořili můj návrh a děkuji také těm, kteří byli eh, třeba i méně optimističtější, eh, optimističtí, pokud je o tuto zprávu. Všechny podněty eh, dále prodiskutujeme a k několika věcem. Komise má samozřejmě mnoho zkušeností s prováděním těchto projektů v oblasti vědy a výzkumu a dále by tedy měl být podpořen další aspekt, a to všemi, Měli bychom použít vše, co je eh, k dispozici k tomu, abychom podpořili ekonomickou aktivitu v Evropské unii, to je eh, naše priorita. A proto bychom se měli snažit eh, opravdu uplatnit všechna opatření, která jsou k dispozici. Děkuji. A 24. Ehm, ledna to byla prezentace, potom 10. února budeme mít lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Um, to jsou zvláštní data a e, bude to záviset na tom, co se bude dít ve výboru LIBEM, protože to, tady o tom se také ještě dozvíme. A myslím si, že teď musíme zkrátka vyčkat, až budeme mít jasnější informace. Nyní bychom se měli přesunout e, k ke krizi státních dluhů a k tomuto slyšení, ale ještě předtím tady mám několik eh, oznámení předsedkyně. Jak asi víte, tak čekáme na závěrečné rozhodnutí konference předsedů k zprávě zvláštní iniciativy, které, o kterou jsme požádali, pokud jde o přístup k základním bankovním službám. IMKO k tomu také chtěli mít zprávu, eh, protože zítra eh, k tomu budou mít slyšetí. Budeme muset eh, dokončit zprávu předtím, než komise rozhodne o dalších krocích, které podnikne v létě. A už tuto chvíli jsme si stanovili předběžný harmonogram a dále uvidíme podle eh, konference předsedů, které, který výbor se toho ujme, protože je tady mnoho eh, platebních služeb, takže to vypadá, že by to mělo být v kompetenci ekonu. Eh, potom 12. března se bude hovořit o této zprávě, lhůta 22. března, lhůta pro pozměňovací návrhy a potom 24. a 25. dubna se to bude dále zvažovat, diskutovat o tom a potom 21. května se o tom bude hlasovat ve výboru Ekon. Takže to je eh, zase eh, takový předběžný harmonogram pro ty z vás, které to zajímá. Eh, nyní se tady rozběhly různé rozhovory a pokud chcete mluvit, tak prosím, vyjděte mimo tuto místnost na chodbu, protože my bychom teď chtěli zahájit slyšení speech is about to come. Okay. Right. Okay. Um, this is... Toto je druhá část slyšení, eh, které eh, jsme měli včera, už tady byli někteří z řečníků eh, a Samozřejmě někteří nemohli hovořit včera, protože se změnilo plánování, pokud jde o uspořádání ECOFINu a proto je musíme vyslechnout nyní a slyšení jsme museli rozdělit na dvě části. Účelem slyšení je zamyslet se, EPP eh, e si tady vede nějaké soukromé rozhovory, ale eh, to není možné. Opravdu vás tady eh, nemohu překřičo, překřikovat. Líso, prosím tě. If you want to stay late... Eh, pokud eh, tady eh, chcete zůstat, tak můžete, ale nemůžu pokračovat, pokud budete mluvit. Záměrem tohoto slyšení je zamyslet se na současnými nástroji, jako jsou mezivládní půjčky pro Řecko, nástroje jako je EFSF a EFSM, to, jak byly prováděny, jaké to může mít důsledky pro evropský rozpočet, protože po uplatnění EFS M bude mít určité dopady a chtěli bychom také hovořit o posílení eh, těchto nástrojů, až bude EFSM eh, tedy skutečně eh, uplatněn a o souvisejících otázkách. Je tady Klaus Regling, který je v čele EFSF a je tady také Marko Budny, generální ředitel Ecofinu. Eh, tedy předseda. A já si myslím, že nejprve dáme slovo panu Reglingovi. Eh, možná, že nám můžete poskytnout aktuální informace o situaci, eh, tak jak ji vidíte vy, a potom dáme slovo panu Butymu a bude další diskuze. Um, Děkuji. Já bych chtěl hovořit o své oblasti působnosti, tedy EFSF a také příprava E EFSM. Eh, Marko Buty bude hovořit o EFSM a potom tady budou ještě další otázky, které souvisí s evropským rozpočtem a jaký dopad to bude mít na členské země, protože Evropská komise se zabývá monitoringem a eh, tím, jaký je vývoj v členských zemích. Eh, co jsou tedy aktivity EFSM? F od založení v květnu 2010. Podpořili jsme eh, dva programy v Irsku a Portugalsku. Víte, že tyto dva eh, programy podporuje EFSF, EFSM a také MMF. A eh, dále také je tady podpora od některých členských zemí, které nejsou v eurozóně. EFSF e se zaměřuje na tříletý Eh, irský program, je tam asi 17,7 eh, miliard a eh, co pokud jde o Portugalsko, tak tam bylo 26 miliard. Mm, zatím jsme za tímto účelem vydali dluhopisy a některé tedy dlouhodobé, tři, pěti až desetileté dluhopisy ve výši 22,5 miliard. A, a byly tady, eh, tady problémy eh, s tím umístit je na trh a pak jsme tady měli více než 9 miliardovou počku pro eh, Irsko a v další částku pro Portugalsko. To je tedy dosavadní situace a pokud jde o rok 2012, tak bychom chtěli vyplatit dalších 5,5 miliard Irsku a 11 miliard Portugalsku a samozřejmě je to vždy podmíněno situací to, jak se na to dívá trojka, komise eh, a eh, další, tedy sledují, jestli se splňují podmínky eh, a tedy jaké další kroky musí být podniknuty. Když byl založen EFSF v červnu 2010, tak tady byla kapacita 240 eh, miliard euro a od té doby jsme urazili dlouhou cestu a eh, nyní tady máme EFSF2, kde je eh, kapacita, která se zvýšila o 40 miliard a jsou tady nebo se bylo to zvýšeno na 440 miliard a jsou tady nové nástroje, ehm, nejrůznější nástroje na primární a sekundární trh z dluhopisy, rekapitalizace bank v těch zemích, kde eh, nejsou eh, nějaké vyšší eh, programy. Eh, pokud tedy budou tyto nástroje operativní, tak eh, budou eh, uplatňovat pokyny, které byly schváleny, ale zatím ještě uplatňovány nebyly, protože žádná členská země o to nepožádala ale technická příprava už tady je, i infrastruktura a ECB by nám chtěla také pomoci při implementaci um, Eh, operací na sekundárním trhu, pokud to bude potřeba a pokud eh, o to bude požádáno. Eh, pokud jde o zapákování, o tom se diskutovalo v minulých měsících a asi budete vědět, že jsme tady vypracovali dvě alternativy, kde EFSF by zaručil 20 eh, až 30 v případě eh, selhání a potom druhá možnost eh, zajištění to je také připraveno. Může to být uplatněno nebo použito, pokud o to, že nějaká země požádá. Udělali jsme všechna technická a právní opatření. Druhá alternativa, to je fond spolufinancování, kde jsme eh, tady spoli veřejné a soukromé finance, struktura je, eh, řízení je připravena, je to připraveno za několik týdnů, by bylo možné ho nasadit na eh, případný požadavek některé ze zemí. Investoři zareagovali na tyto alternativy poměrně pozitivně a já věřím tomu, že obě dvě alternativy by byly dobře přijaty na trhu. Pokud je o tu druhou alternativu, fond spolufinancování, tak tady máme eh, první eh, částku, která představuje asi 60 miliard euro a samozřejmě eh, uvidíme, jak to bude působit na trhy, kolik finančních prostředků bude možné těmito alternativami získat, a, ale to zjistíme teprve, až když nějaká země o to požádá. Dokud nikdo nepožádá, tak nebude možné tyto věci prověřit. Eh, závěrem k EFSM, mechanismus, který bude eh, uplatňován nebo bude působit od července příštího roku. EFSF eh, e měl připravit EFSM, byl pověřen Evropskou radou před deseti měsíci a EFSF e byl vybaven dostatečnými rozpočtovými prostředky, aby tak mohl učinit. Takže eh, pouštíme se do tohoto procesu, najímáme pracovníky a děláme všechny technické přípravy, eh, které jsou potřeba jako zavádění různých eh, počítačových systémů a vše bude připraveno v červenci 2012, to znamená o rok dříve, než bylo původně plánováno. Eh, rozhodl eh, o tom summit eurozóny eh, v 9. prosince minulého roku. Euroskupina, a, tedy eurozóna a ministři financí Evropské unie dopracovali kritéria FSM a nyní se, se to dostává před národní parlamenty. Je důležité, aby Eh, nebo že tady do března eh, bude, budou schváleny prostředky pro EFSM, jestli jsou tady přiměřené. Eh, o tom také rozhodl prosincový summit a teď předávám slovo kolegovi Butimu. Děkuji. Děkuji za pozvání. Komise velice aktivně působila při pomoci s různými aspekty při vytváření těch firewalls velice Eh, úzce jsme spolupracovali s Klausem a jeho spolupracovníky při vypracování a vytvoření ESFM, EFSM a také jsme poskytovali technickou podporu pro vypracování ESM. Eh, e Přímněji jsme se podíleli na eh, uživatelsky přívětivých verzích eh, nástroje. Mm, jednak EFSM eh, e a další. Pak je tady ještě třetí věc, eh, která pomohla v třetí fázi krize řešit problémy v zemích mimo eurozónu, což je nástroj bilance, platební bilance. A to je tedy také tedy ta kapacita nástroje pro platební bilanci ve dvou eh, z 12,5 na 15 miliard. Bohužel toto bylo v Maďarsku, Lotyšsku, Rumunsku a máme ještě 37 miliard eh, k dispozici. Pokud jde o tento nástroj, kdy jsou půjčky věnované nebo tedy poskytnuté Řecku, co tady komise dělá? To je čistě koordinační úloha, aby eh, byly peníze poskytnuty včas a také, aby byly vypočteny náklady na půjčování eh, pro země, které eh, jsou obětí příliš vysokých úroků. Čili to je čistě technická úloha, kterou tady sehráváme. Místo toho jsme se plně, eh, kromě toho jsme tedy plně eh, odpovědní za EFSM. Když bylo vytvořeno EFSF, tak původně bylo vytvořeno také EFSM s tou s těmi původními pětisty EFSM e, má 48,5 miliard, to znamená, že tam stále ještě zbývá 11,5 miliard a použito bylo 31. E, jménem EU komise poskytla půjčky prostřednictvím vydávání dluhopisů a tyto dluhopisy jsou, jdou pak zpět do rozpočtu EU a drží je všech 27 členských států. Jak řekla paní předsedkyně, EFSM je relevantní z hlediska evropského rozpočtu, vrací se do něj. A tady se objevuje otázka, myslím, že to byla také jedna z otázek, která zazněla ve vašem programu. Jaké jsou tady eh, možná užití, využití F, EFSM je možné eh, použít jak financování na bázi back-to-back a eh, splatnost eh, půjčky tady vlastně nenese žádné riziko z hlediska úroků a z hlediska splácení. Jediné riziko, které tady máme, je riziko pro příjemce půjčky, když eh, nesplácí tuto půjčku. Je tady celá řada pojistek, abychom měli jistotu, že se rizika nenaplní. Jsou tady půjčky, s upozorněním 14 dní předtím, než je dluhopis splatný. A to eh, prostě pro ten nepravděpodobný případ eh, nesplácení půjčky. To eh, se tedy doposud nestalo a my také neočekáváme, že by se něco takového stalo. Je tady celá řada vrstev pojistek, které využívají vlastní zdroje EU a zajišťují, že komise vždy naplní své právní závazky v rámci EU vůči půjčovatelům. Klaus vysvětlil, jak vypadá situace s EFSF e a vůči EFSM. Chtěl bych říci, že používáme tyto zdroje v kombinaci s EFSM pro celou řadu programů v zemích a e, Účastníme se těchto programů mm, jednak v Řecku, už jsem o tom hovořil, máme tady finanční pomoc Řecku e, v podobě Greek Loan Facility z května 2010, je to 110 miliard, 30 e, miliard z Mezinárodního měnového fondu a zbytek z EU. Teď jsme v prostředku, kdy projednáváme druhý program pro Řecko a trojka o tom jedná právě v těchto dnech. Jednáme také se soukromým sektorem, abychom zajistili příspěvek PSI. To by mělo snížit zátěž pro Řecko s cílem, aby dluh byl udržitelný a naplnil 120 HDP do roku 2020. Evropská rada označila 130 eh, miliard pro druhou fázi programu. Pak je tady další pomoc Eh, pro Irsko program se eh, právě teď provádí 85 miliard, je to úspěšné, i když samozřejmě bylo potřeba udělat těžká rozhodnutí a eh, je tady také zcela jasný pocit trhu, že irská situace se efektivně řeší podle tohoto programu. A třetí program konečně je Portugalsko to je finanční pomoc, která byla schválena v um, dubnu 2011 a to celkem 78 miliard. Toto je vlastně jednoduché, jde to po třetinách, třetina EFSF, třetina EFSM a třetina MMF. Když to srovnáme s Irskem, Portugalsko eh, má těžší situaci, která je větší výzvou na několika frontách bylo dosaženo dobrého pokroku, ale jsou tady stále ještě velké výzvy, před kterými země stojí. Počítá se s tím, že ekonomická aktivita v roce 2012 bude naplňovat více, než čím se původně počítalo v programu a bude velice zásadně důležité, aby Portugalsko v rámci programu implementovalo nejen Eh, rozpočtové aspekty, ale také především reformy v oblasti konkurenceschopnosti a na podporu ekonomického růstu. Takže tak se věci mají z hlediska naplňování eh, programů a všichni víte, o tom byla diskuse včera eh, v radě o dohodě ESM a dochází k finalizování. Očekáváme tedy, že se dokončí tzv. fiskální kompakt, který bude vyžadovat disciplínu spolu s ESM a bude také obsahovat i aspekt solidarity a bude vytvářet konsistentní systém pro krizi. ESM má celkovou sumu 500 miliard. A je tady doložka o přeskumu pro březen, aby se posoudilo, zda jsou tyto zdroje adekvátní. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Nejsem si jistá, jestli eh, jste četl nějaké eh, nastroje psané řádky či pouze své rukou psané poznámky, ale v obou případech bychom vám byli vděční za poskytnutý textu eh, našemu sekretariátu, protože poznámky při vašem příspěvku jsme si učinili pouze částečně. Mám tady několik žádostí o slovo, eh, takže když dovolíte, začnu bylo by možná dobré, kdybychom se s vámi ještě trochu, eh, myslím teď vás, pane Buty, eh, podívali na to, jak budete eh, vybírat fondy, které použijete. Například u toho Portugalska jste to odhadl na tři třetiny. Mechanismus, nástroj a IMF ale bylo řečeno, že mechanismus jako takový již vydal milion, eh, pardon, 1,5 desetin miliardy a eh, k tomu, že tady je vlastně předurčeno pět dalších eh, miliard, to jsou větší čísla, mně připadá, že dohromady by to mělo být nějakých 18 miliard a 15 či 16 by mělo být na cestě. E, mně se zdá, že e, tady je takový jakoby e, sled, vy nejprve jdete do toho mechanismu a pak vlastně část těch prostředků získáte zpátky a využijete prostředky z toho nástroje. Je to asi takto jednodušší, ale říkám to celé proto, že by mě zajímalo, zda máte nějakou definovanou strategii. A v neposlední řadě proto, že EFSM by mělo pokrývat nejenom eurozónu, ale celou Evropskou unii. Takže pokud se dostane do problému nějaká země, která není členem eurozóny, tak tady vlastně nezbývá moc prostředků, které by jí mohly být poskytnuty podle toho eh, aranžma, který, eh, které tady Eh, jak si z toho celého vyplývá. Takže by mě toto zajímalo, eh, bylo by dobré o tom vědět trochu více a podrobněji. Teď eh, vám přečtu seznam řečníků. Wolf Klint, Sudo Bullman, Philippe Lamberts, Antolin Sanchez Presedo, Elisa Ferreira, Danuta Hubner, Liam Wangok, Roberto Galtieri and Marianne Harkin. Um, what I'll do is I'll, I'll, I'll take us in clusters of... Takže budeme eh, klást dotazy vždycky po třech. Nejde to brát jednoho po druhém samostatně, ale po třech. Takže prosím, Svene jako první. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za zorganizování tohoto slyšení. Eh, byla to myšlenka, co zazněla mezi koordinátory a jsem rád, že se uskutečnila. Díky, že jste přišli. Mám v zásadě jeden dotaz když tak vidím ty různé programy, a když se podíváme na stávající výpočty eh, a propočty, které byly zrovna dnes zveřejněny Institutem pro světovou ekonomiku eh, v Kýlu, o kterém pan Regling jako Němec bezpochybně ví, eh, tak se zdá, že oni prostě spočítali pro jednotlivé země v krizi ten nutný ten nutný objem finančních prostředků navíc, pokud vlastně mají tyto země eh, provádět ty odhlasované zákony v rámci takzvaného six-packu. Eh, hovořím teď pouze o eh, tom, co bylo rozhodnuto na komunitární úrovni a institut dospěl k závěru, že v Portugalsku, pokud by růst šel na 4%, což je optimistický výhled, tak by tady stále ještě bylo zapotřebí 9,2 eh, navíc v Irsku by to bylo 5,01, eh, takzvaný primary surplus v rozpočtu. A to za předpokladu, že se růst posune na 4 procenta. U Řecka by to bylo 27,5 procenta eh, nad rámec eh, toho, co tedy je v rámci úvah možné. A proto, aby země mohla mohli eh, dostat svým závazkům eh, vyplývajícím z přijatých eh, komunitárních norem. Toto není nějaký odhad od boku, toto je respektovaná instituce. Tyto výsledky byly vydány, zveřejněny včera v magazínu Spiegel v Německu. To znamená, že i když se budete snažit maximálně, a já jsem si jist, že tak učiníte, i když se budete maximálně snažit tyto země provést těmi programy, tak tyto země v rámci stávajících okolností se stávajícími eh, vlastně rozdíly mezi úrokovými mírami a e, v rámci tedy stávající situace splatit svůj dluh. Tyto země potřebují další doplňková opatření navíc, kromě těch, která jsou k dispozici v rámci programu, o kterých tady hovoříme. A má otázka zní takto. Myslíte si, že ty programy mohou dosáhnout toho, aby se tyto země dostaly spár, zpátky do udržitelnosti i s těmito negativními údaji? Mám obdobné výpočty, které se pro provedly v rámci EFC, které ukazují na to, že i s těmito programy jsou tady výrazné problémy. A v Portugalsku i v Irsku lidé dost trpí. Roste chudoba a především nezaměstnanost mladých. Takže já se ptám, zdali je legitimní lidi uvádět do takovéhoto sociálního a eh, eh, eh, ekonomického stresu v rámci jakýchsi programů, které zdá zase nefungují až tak dobře. A dovolte ještě jednu e, poznámku. Žádná země OECD neměla pětiprocentní eh, takzvaný primary surplus v rozpočtu déle než rok. A i tak to bylo velmi negativní eh, pro eh, ekonomiky těchto zemí. Takže my tady vlastně jinými slovy chceme po těch zemích něco, co je nemožné. To znamená, že dluh je třeba snížit nejenom stávajícími příjmy, ale také doplňkovými opatřeními. Těch je několik, ale chci jenom poukázat na to, že tady jsou ekonomické problémy v těchto zemí a s těmito eh, programy eh, tyto eh, problémy přetrvávají. Takže mě by zajímaly vaše názory. Sekretariát mi připomíná, že musíme snížit počet minut na otázku. Já musím říct, že mám svůj vlastní spreadsheet těchto číselných údajů a jsou to obdobné výsledky jako kolegovi. Kolega Klinc je další. Eh, někde, někdy je obtížné občanům vysvětlit, že když se snažíme překonat krizi, tak využíváme zrovna ty nástroje, eh, které eh, nám nepomohly po krachu Lehmans. To znamená tady zapákování finančních produktů a další věci. Hmm. Mario Draghi a, a italský e, prezident nebo premiér, pardon, e, ty ti požadovali, aby EFSF a EFSM byly navýšeny a vy jste upozorňovali na to, že to má být na jaře přeskoumáno. E, a já si říkám, jestli bychom tuto otázku neměli vidět v souvislosti s tím, co dělá ECB. V tom je i klíč k té reakci, protože ta ECB eh, tedy eh, půl miliardy poskytla bankám a doufali, že to bude použito i na nákup státních dluhopisů. A to zdaleka není konec. A mě by zajímalo, jaký na to máte názor. Druhá otázka. Co si myslíte o tom, eh, že tady je EFS, e pardon, MMF. Samozřejmě oni mají zkušenosti a jsou schopni dávat tvrdé podmínky, na to jsou zvyklí a e, Jean-Claude Trichet a další e, litovali toho, že byl MMF e, přizván protože bylo řečeno, že eurozóna by se s tím měla vypořádat sama. A mě by zajímalo, jak poté, mm, jak mm, byly, byl udělen nový rating zepím eurozóny, jak na to budou reagovat eh, trhy a jak to bude mít eh, definitivní dopad na EFSM a EFSF. A poslední věc navazuje na to, co říkal Sven. Nesmíme oči uzavírat před eh, situacemi, které se teď začínají zcela jasně projevovat. Eh, Řecko nemá jenom nedostatek likvidity, ale je nesolventní. Můžeme eh, to tady přikrášlovat, jak chceme, ale tak to je. A možná, že brzy se to bude týkat i Portugalska. A v této souvislosti si myslím, nemá smysl, abychom pokračovali tak jako dosud. Opravdu se musíme zamyslet nad tím, jestli nezvolit nějaký zcela eh, jiný a odlišný přístup. To jsou tvrdá fakta. Pokud chcete reagovat, prosila bych o maximální stručnost, protože máme před sebou ještě tři další kola otázek. Pan Buty nebo pan Regling bude první? Ano, pokusíme se si to eh, rozdělit. Já si vezmu ty lehčí dotazy a Marko ty obtížnější. Eh, k tomu, co jste eh, tady řekli Markovi, ale snad na to můžu reagovat i já. To rozdělení na ty třetiny. Když bylo rozhodnuto, o těch programech pro Irsko a Portugalsko, tak to roz, Eh, dělil vlastně ECOFIN, eh, rada ECOFINu a také eh, to tak bylo dodrženo. Máte pravdu, během prvních 12 měsíců M eh, učinilo více než ISF, ale bylo to z pragmatických důvodů, ne z důvodů, které jste eh, vy označila. My jsme se přesunuli z ISF 1 do ISF 2 a zdálo se nám, že bude efektivnější, když nebudeme eh, používat příliš mnoho prostředků z ISF 1 a že bude lepší, když počkáme na to, až se stane operativní ISF 2, protože tam ty podmínky pro pro eh, přerozdělování byly již pružnější. Je to prostě jednodušší a levnější, co můžeme teď provádět v rámci ISF 2, než to, co jsme mohli dělat v rámci ISF 1, takže dávalo smysl nevyužívat příliš těch prostředků z ISF 1. Eh, a teď to dorovnáme, takže na závěr toho tříletého období budeme mít přesně ta čísla, která byla schválena na počátku. A k tomu, co řekl pan Klinc, já si myslím, že lidé by neměli srovnávat to, co děláme s ISF a ISM s těmi pákovými produkty, které vlastně e, byly používány v začátcích krize, e, spuštěné e, na trzích USA. To, co děláme my, je velice jednoduché, velice transparentní Eh, musím říct, že eh, prostě je to tak, že dáváte 20% a pak eh, prostě používáte leverage, abyste získali 80% od banky. Není to nic komplikovaného, jednoduchého, prostě postupujeme tímto způsobem. Je to snaha získat zpátky do Evropy soukromé investory, aby si kupovali ty dluhopisy, které zatím se zdráhají nakupovat především v těch jeho evropských zemích. Není Není to nic, co by se dalo srovnat s finanční krizí, i když některá ta jména vám zní možná povědomně. Další, ano, máte pravdu že poskytování e, likvidity z ECB bylo zvýrazněné v prosinci, neomezené zdroje na tři roky, to je věc, která pomohla, to už vidíme, je to teď jednoduché, e, jednodušší pro banky nakupovat e, státní dluh, takže uvidíme, jak dlouho a do jak míry to bude pozitivní v roce 2010 se hodně diskutovalo o tom, zdali by měnový fond měl být připojen k, do, k těmto snahám či nikoliv. Teď téměř o dva roky později vidíme, že krize se rozšířila a e, že zdroje, který e, je, kterých je zapotřebí pro ty ohrožené země, E, e, jsou, e, jejich potřeba je větší, než se myslelo, takže je nepochybně jak co do zdrojů, tak co do expertízy při zpěvek IMF velice vítaný a spolupráce s IMF velice dobrá. Pak ještě ten nástroj je také velmi užitečný pro země mimo eurozónu. A ještě downgrading ESFS to, následovalo, to se stalo v pondělí, to bylo poté, co e, Standard Poor e, snížil rating určitému počtu zemí, takže to bylo prostě automatické. Dopad na trhu je zatím nulový, což není zase až tak překvapující, protože to bylo o jeden e, díl lek. o jeden stupeň a zdá se, že další e, ratingové agentury nemají e, v tuto chvíli e, tendenci snižovat rating. Třeba Francie Fitch to zcela vyloučil na rok 2012. V tuto chvíli je to teda pouze jedna agentura z těch tří velkých a je to pouze pro dlouhodobé věci, pro krátkodobé obligace je to stále ten nejvyšší rating, takže se zase až tak moc zásadního nestalo E, a my jsme prostě šli na trhy den poté, co to S&P vyhlásil a e, naše věci si stály velmi dobře na trzích, takže nemáme e, důvod panikařit a až eh, budou ty další nástroje operativní, tak se ta, věc, tak se ta situace ještě více sklidní. Dať tam slovo Markovi. Eh, Klaus tady už odpověděl na řadu věcí, ještě ohledně sdílení. Já myslím, že on uvedl správné důvody a řekl správné věci. Z kraje jsme používali více EFSM, protože infrastruktura byla k dispozici a z kraje jsme prostě byli e, připravenější než EFSF, takže jsme jednali pragmaticky a používali spíše IFSF. A teď k studii toho institutu Skýlu. Já tu studii osobně neznám, takže těžko to mohu nějak komentovat. Pokud e, se jedná o počty, které byly e, vůbec tady zmiňovány, tak tu studii asi studovat ani nebudu, protože pokud ty primární nadbytky jsou e, vypočítány tak, že se vezme e, v úvahu stávající rozdíl mezi e, úrokovými mírami, tak je samozřejmě zapotřebí, že abyste stimulovali tu situaci kolem státního dluhu, tak potřebujete ty nadbytky skutečně obrovské. 25 HDP pro Řecko, no to samozřejmě kdyby to někdo z mých mladších spolupracovníků dal do nějaké noty, tak by asi další deset let žádnou eh, kariéru neudělal. Eh, všechno, co máme, je eh, prostě cílené na to, abychom snižovali ty spready a my jsme se rozhodli, že s těmito programy, že těm zemím chceme pomoci. My jsme také teď v situaci, kdy uplatňujeme, realizujeme ty programy a jsme přesvědčeni, e, že jistě budou to těžké věci na té národní úrovni, bude se těžko rozhodovat, ale nakonec budeme slavit úspěch. O tom jsme přesvědčeni. A k těm údajům jako takovým. Nezdá se mi zcela korektní eh, uvádět eh, ten primary surplus ve výši 5 eh, maximálně na 12 měsíců, jak to tady bylo zmiňováno v souvislosti se zeměmi OECD. Máme případy jako Belgie, Itálie, tam vlastně Eh, ten eh, nadbytek 5,5 eh, trval víc jak jeden rok, několik let a nakonec se zemím podařilo snížit, snížit tu krizovou situaci Eh, u Itálie to bylo za působení tehdejšího premiéra Čampiho a šlo o to, aby se Itálie dostala do eurozóny a u Belgie to bylo od počátku 90. let, kde byla eh, víc, eh, kde bylo státní, zadlu, státní dluh víc jak 35 HDP a podařilo se ho v průběhu let snížit o 85 A teď Řecko. Samozřejmě to je zvláštní případ a proto eh, se teď vlastně eh, snažíme společně se soukromým sektorem snížit eh, výraznými škrty více jak 50 eh, to bylo rozhodnuto Evropskou radou jako součást druhého programu, to bude ještě 30 eh, miliard a cílem je snížit dluh Řecka o 120 na HDP eh, do roku 2020 a do roku 2030 pod 100 takže pro Řecko eh, se to vlastně týká toho druhého programu, ten bude velmi tvrdý a eh, v jeho rámci si myslím, že budeme moci vlastně eh, to zadlužení dostat do udržitelné roviny. Pro všechny tyto země, jako je Irsko, ale především Řecko a Portugalsko, je kladen velký důraz na strukturální reformy. Není možné, aby byly veřejné zdroje udržitelné dlouhodobě, když bychom tady prostě neměli e, rozumný a hlavně zdravý růst. Takže to vše, co se děje, e, je cílené na e, strukturální reformy. Na to klademe velký důraz. A rovněž chci říct, že ve všech těchto zemích se si bereme také vlastně za úkol, abychom při tom snižování rozpočtových výdajů respektovali eh, i eh, ty potřeby eh, nejchudších kategorií obyvatelstva. Ano, já už jsem trošku eh, napjatá a přitom už tak rychle letí čas. Musím brát po čtyřech otázkách jednotlivé bloky. Musíme skočit, to znamená čtyři otázky, eh, dvě odpovědi na deset minut, jinak to nezvládneme. A eh, dávám nyní slovo kolegovi. Podle mě je ta diskuze tak zajímavá. Měli bychom s ní eh, pokračovat, pokud včas dnes neskončíme, eh, protože je to velmi důležité. Chtěl bych se zeptat pana Reglinga. Dovedu si představit, pane Reglingu, já sedím tady, dovedu si představit, že ta budete mít nějaký, eh, nebo že tady se snažíte uvést do operačního režimu nástroj mezi státy, který je velice obtížný a komise se tady nad tím zamýšlela, snažila se zjistit, jaké to bude mít náklady, kdybychom to neu... že tedy to bude opravdu nástroj mezi státy a ne e, nástroj na úrovni společenství. E, pokud to selže, tak potom vyvstane otázka, kdo za to nese zodpovědnost. A to bude také velice zapeklité a tady se vydávají i peníze Evropského parlamentu a proto se musím zeptat pana Butyho. Pokud neznáte ta čísla e, institutu Skýlu, tak nám prosím řekněte vaše vlastní čísla. Můžete nám říci, jaké máte prognózy u e, různých e, uspůsobovacích programů, z čeho vycházíte a za jakých podmínek se země budou jak vyvíjet, protože mnozí z nás podle mě právě mají dojem, že ten proces přizpůsobování eh, vlastně eh, nepřináší žádné pobídky pro další rozvoj a růst a mm, naopak je to pro růst někdy nebezpečné, že to vlastně bude destruktivní Eh, takže ty procesy toho přizpůsobení těch úprav jsou dobré, ale mě by zajímalo, eh, kdy eh, přijde ten okamžik, kde vlastně ohrožujeme růst ve společnosti a co můžeme udělat. Samozřejmě ty ochranné valy, to je pěkné slovo, ale v tuto chvíli se nám to nedaří. Co můžeme udělat pro to, abychom podnítili růst ve společnosti, například něco jako Marshallův plán? Filip. Filip, prosím. A já se omlouvám, pane Buty, ale když vás slyším, tak mám pocit manažera, který pouze slyší to, co slyšet chce a nechce slyšet, jaká je realita. Omlouvám se, že to tak říkám. Ehm, vám dokumenty OECD. Ehm, IFO říká, že ehm, Key Institute říká, že s 2% rostem, růstem v Portugalsku bude tady určitý nárůst a tady 22% bude uh, Irska. Prostě vám se možná ta čísla nelíbí, ale to je realita. A eh, je tady nebezpečí, že ten odstup od Německa se zvýší o polovinu. Takže můžete kritizovat mm, ekonomy, vy ostatně jste sám ekonoma. Lituji tedy, ale tady jsme v neudržitelné situaci v těchto zemích a tedy nejen v Řecku, ale i v těchto dvou zemích. A to mu se musím podívat tváří v tvář. E, Nedojde k restrukturalizaci řeckého dluhu, říká komise. Teď uznáváte, že e, to není byla pravda, že to byla chyba. A teď mám ještě otázku na pana Reglinga. Co budou výhody a nevýhody toho, že eh, eh, MMF dostane bankovní licenci? To je ostatně také eh, pozice mé strany na evropské úrovni. A mám otázku ještě na vás na oba. Představme si, že Řecko přestane platit a ono to tak zřejmě dopadne. Já si to nedovedu představit, že by to mohlo dopadnout jinak. Jaké by bylo nejlepší využití zbylých kapacit těchto eh, nástrojů? Eh, co by mělo být prioritou ve financování, aby tady byl pákový efekt u těchto dvou eh, nástrojů? A poslední věc na pana Butyho. Říkáte, že Tady máte své eh, equity. Byl bych rád, kdybyste mi poskytlo eh, nějaké, eh, nějaká praktická opatření ze svého programu, aby tam byl důkaz, že to tak skutečně je, že komise ponese tedy tu, ty úroky. To bych opravdu velice rád měl nějaký důkaz. Děkuji. Další řečník. Ehm, Mám vás všechny na seznamu. Ano, děkuji vám. Jsou tady některé velice zajímavé otázky. Mě by zajímalo vědět, eh, jak funguje eh, ten mechanismus finanční stability, který má dva nové úkoly, jednak sekundární trhy a dále rekapitalizaci. Chtěl bych vědět, co má v tomto směru větší smysl. Sekundární trhy obecně vzato, jaké tady mají návaznosti na Evropskou centrální banku. A za druhé, eh, M tady eh, funguje vlastně podobně jako rozpočet Evropské unie a já bych věděl, jak se tady eh, počítá s využitím evropských eh, fondů, jak bude informován parlament a především, jak se zajistí kondicionalita, podmíněnost. Dále bych chtěl vědět, jak by tyto pojistky, o kterých jste hovořil, měly opravdu fungovat a jak budou brát v úvahu další nárůst a případný eh, pokles ratingu. Děkuji. Já myslím, že opravdu budu muset ještě dát slovo dalším tazatelům, jinak to nezvládneme. Elisa. Děkuji. Děkuji vám, že jste mezi nás přišli. Tady jsem. Děkuji, že jste přišli mezi nás. Chtěla bych se zeptat, aby, nebo chtěla bych vás požádat, abyste se podívali zpět a udělali určitou bilanci celého toho procesu, kterým jsme prošli a procházíme. Ach, chcete spochybnit čísla, která zmínili předchozí řečnici, ale i kdybychom nehovořili o číslech, je třeba uznat, že cena za půjčky těmto zemím, zejména Řecku, pak ale také Portugalsku. A čas, který zabrala opatření, která jste eh, prosadili. To prostě nemůže fungovat. Jako ekonom musíte uznat, že to vůbec nikdy nemohlo fungovat. To je realita. Kromě toho, eh, to prostě nikdy takto nefungovalo. Vy jste samozřejmě hovořili o strukturálních reformách, ale strukturální reformy eh, zaberou hodně času než se změní konkurenceschopnost. V krátkodobém výhledu je prostě tady pouze recese. Máme tady sixpack a doufáme, že z toho vyplynou nějaké eh, nástroje podpory růstu. A teď tady máme další eh, restriktivní novou dimenzi fiskálního kompaktu a to opět vyvíjí eh, tlak v krátkodobé snaze přizpůsobit se situaci. Má to dopad na HDP eh, a na deficit. Není toto správný okamžik, kdyby bylo dobré eh, analyzovat, že se to vlastně tady stále zhoršuje, že ochranné valy nefungovaly a není toto právě okamžik, abychom přemýšleli trošku jiným způsobem, a neběhali za problémy, které, jak se zdá, nemají řešení. Já to říkám takto krutě, ale prostě upřímně řečeno, myslím si, že zdůrazňujeme opatření, doporučení, která nemohou fungovat. Figi, fi, chybí tady to hlavní, chybí tady podněty a stimuly. Žádáme od těchto zemí, Eh, aby stále škrtali, aby vyváželi do jiných zemí. A my přitom víme, že i v jiných zemích eh, se snižuje odhad růstu. Je to prostě reces, recese. Eh, je tady otázka vlastně nákazy jedné země od druhé. Měli bychom jít eh, dopředu na základě úplně jiných opatření. Potřebujeme politické stimuly pro řešení našich společných problémů. To je mé přesvědčení a já se obávám, že PSI eh, a tady nefungují, že tady není žádný růst a že nejsme schopni pokračovat s těmito restriktivními opatřeními v celé Evropě a především v celé eurozóně. Já se eh, omlouvám, že se ani nemohu zastavit v tom, jak to stále zdůrazňuji. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že ještě Někteří se asi budou chtít vyslovit, tlumočníci nám laskavě věnovali 10 minut navíc a potom můžeme eventuálně pokračovat pouze v angličtině, je to velice zajímavé téma. Děkuji. Já bych chtěla navázat na Elizu Ferrero. E, díváme se na ty ekonomiky poměrně zblízka a chtěla bych se zeptat, zdali je tady nějaký e, důkaz e, jakéhosi e, expanzivního dopadu jak těch úsporných opatření, tak těch forem finanční pomoci, které, kterou poskytujeme. Vzhledem k PSR, jak to vidíte s načasováním a s tím, že by i vlastně to mohlo mít vliv na rozvoj CDS. Děkuji. Další, Diego. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád položil dvě otázky, velmi prosté, a nechci opakovat eh, ty obavy, eh, které tady již eh, zmínila Eliza Ferrera. Eh, mám tento dotaz. Myslíte si, že Evropská centrální banka se může do budoucna stát eh, tím, co angličané nazývají lender of eh, last resort? Jak smýšlíte o návrhu, který předložila skupina německých expertů? O co v tom návrhu jde? vytvoření určitého eh, fondu, eh, který by nakupoval eh, devizi nad rámec těch 70%. Byl by to takový záchranný fond pro určité omezené období. Jak se vám jeví tento nápad? Děkuji, že tady jste, protože informace v tisku jsou velice vágní. Já mám konkrétní dotaz o fungování budoucího evropského mechanismu stability. Kdo eh, mu bude poskytovat záruky? Říká se eh, evropský rozpočet, to je 140 miliard. Jak to tedy bude přes Evropskou centrální banku, tak jak to tady jeden kolega předeslal, a nebo to bude e, ručeno jinak. To za prvé. A za druhé, e, jaké budou cené papíry, které bude tento mechanismus vydávat, protože je třeba někde získat peníze e, na, na tom trhu. Bude to jakýsi zárodek euroobligací? Pokud ano, tak by se to asi mělo rozběhnout. Já vám kladu tuto otázku, protože financování či fungování stávajícího Evropského fondu pro finanční stabilitu je trochu ohroženo e, členské státy to nechtějí, tam veřejnost se staví proti, e, pak e, si myslím, že ten pákový efekt by znamenal, že by fond musel eh, vlastně eh, vypisovat poměrně riskantní obligace a eh, tyto produkty, jak dobře víme, z těch časů subprimes jsou právě těmi, kteří vyprovokovali nákazu v těch finančních Eh, situacích eh, celých států, takže můžete tam k tomu ještě něco říct. Děkuji. Další je Roberto. Děkuji. Já bych se chtěl ještě vrátit k důvodům, proč tady je omezení možné úlohy EFSM a IFSF. Jeden z těchto nástrojů je vlastně mezi vládního charakteru, a znamená příspěvky ze strany jednotlivých členských států a užití FSF e má okamžitě, okamžité politické důsledky v členských státech a pak ještě ty důsledky do budoucna. E, je tady ten velký návrh e, vytvořit z těchto fondů banku. Jsou tady nějaké právní důvody, či politické, či hospodářské, které by se stavěly proti tomuto návrhu, či které by vysvětlovaly, proč se o tom vážnější neuvažuje. A kromě toho eh, je tady ještě otázka vztahu s ECB podle článku 1, 2, 3, 2 a pak otázka e, státního dluhu, jak o tom hovořil pan Buty. V zelené knize komise e, byl tento, e, byla tato věc zcela dána stranou. Není tady vlastně právní základ. Pak jsou tady ještě dvě další hypotézy, které předložila komise, ovšem ty společné záruky by znamenaly nutnou změnu v smlouvě, tak jak na to komise nahlíží. V rámci ISM je tady určitý komunitární mechanismus a já bych rád věděl, jak komise hodnotí ekonomické důsledky toho eh, omezení rozpočtu je, eh, myslíte, možné, aby se IFSM eh, zvětšilo, aby se posílilo? Další, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Zítra irská vláda předá 1,15 miliard eur banky která již neexistuje v březnu. To bude 3,1 desetina miliard eh, eur, eh, které dáme ne eh, pojištěným věřitelům těchto bank. Platíme úrokovou míru 8,5 desetin celkový, celkové náklady vyplacení eh, banky eh, je nějakých 47 miliard eur a to je pouze jedna banka, řešení a sanace jedné banky. Takže eh, jak se eh, dokáže eh, ospravedlnit takovéto zacházení se zemí, nucení do takovýchto hrozných úrokových měr. Vy říkáte, že to funguje s Irskem. Já bych si přála, aby to tak bylo. Já bych si přála říct ano, když mi kolegové kladou otázku na chodbách parlamentu, zdali to u nás funguje. My bychom si to přáli, ale ono to nefunguje. Naše zadlužení zadlužení roste, HDP poslední eh, dva, tři roky klesá. Já vám to nemusím eh, vysvětlovat, vy to znáte. Jedno světélko na konci tunelu eh, je tedy údajně export, ale ten také klesá. Všichni říkají, zdali Eh, se nám daří. Já prostě nemohu eh, vás nechat říkat, že eh, ta situace je dobrá, protože ona taková není. A já vím, že nejsem členkou tohoto výboru a vážím si skutečnosti, že tady mohu mluvit. Máme six-pack a pak fiskální pakt. Jistě musíme dodržovat pravidla, ale je třeba, abyste věděli, že od roku 2002 až 2008 se Irsko skutečně drželo, bylo lepším než Německo nebo Francie v rámci paktu růstu a stability, ale nepomohlo nám to. Nezachránilo to, nezachránilo to, to Irsko, takže jistě musíme dodržovat pravidla, ale musíme mít nějaké stimuly, musí být část toho dluhu odepsána, protože jinak budeme prostě vazalským státem po celou jednu generaci. Předsedkyně, děkuji. Tady se hovořilo řeči jasnou a přímou. Eh, myslím, že to platí pro všechny poslankyně a poslance. Je tady hodně společného v tom, co jsme řekli a vím, že to patrně nejsou slova, která si přejí naši dva panelisté slyšet. A eh, opravdu chceme jasné a přímé odpovědi, pokud je to možné. Především co se týká těch úrokových měr, s tím se musí něco udělat eh, prostě ty eh, půjčovatele eh, se eh, prostě musí chytit za nos, ty podmínky se musí změnit a přizpůsobit eh, situaci. Máme zbylých 10 minut, nevím, kdo chce hovořit první, můžete si hodit eurem, eh, tak prosím, kolegové. Ano, já se pokusím také hovořit eh, řečí jasnou, i když budu muset být velice stručný v reakci na tyto otázky. Slyšeli jsme irský názor od irské poslankyně tohoto parlamentu. Já vám také mohu říct, jaký je názor Euroskup skupiny Euro eh, a trojky eh, v tom smyslu, že eh, programy plní své cíle. To neznamená, že obyvatelstvo Irska netrpí, ale strukturální změny se dějí a deficit se proměnil v loňském roce v nadbytek, který postupně roste. To je důležitá indicie v tom smyslu, že se věci mění k lepšímu. Víme, že polovina těch Eh, kladných eh, bodů je zase zpátky pro Irsko, takže to znamená, že eh, celý ten proces není ukončený, ale z poloviny je již za námi a bude to tvrdé i nadále pro irský lid, to si nesmíme dělat iluze, ale nakonec se to podaří. Ano, máte pravdu, firewally nefungují, ale úrokové míry v létě loňského roku byly v Irsku 14%, pro státní eh, obligace a teď 7,5, takže téměř o polovinu nižší. Eh, takže takhle to eh, vypadá, je to fakt. Nemůžete říkat, že úrokové míry rostou všude. Poslední čtyři měsíce klesají. Takže to je takové to celkové hodnocení a teď k specifičtějším dotazům pan Bulman. Uh, Například já si nemyslím, že tady může někdo říkat, že náklady na organizování IFSF eh, mezivládním režimu jsou vyšší, než kdyby se to dělalo komunitární metodou. Já vím, že tady jsou samozřejmě různá politická eh, hlediska, ale to nebylo za, vaší, za vaším dotazem. Finanční náklady by možná mohly být vyšší, ale zároveň je třeba říci, že před nějakými dvěma lety jediný rychlý způsob, jak věci řešit, byl mezivládní způsob. IFSF je vlastně zorganizovaný podle eh, mezinárodního práva soukromého eh, nebo či lucemburského práva soukromého. Tento nový nástroj bude již eh, koncipován podle mezinárodního práva eh, a eh, tehdy to prostě bylo možné pouze tímto přístupem a nevidím tady nějaké vyšší náklady bankovní licence ohledně eh, pro IEVZF. Někdo se ptal na to, zdali ECB by mohla být takovým tím posledním půjčovatelem. Eh, myslím, že ECB a celá řada členských států si myslí, že by tady měla být jasná dělba moci mezi fiskální a měnovou politikou. To je totiž dobrý eh, ekonomický princip a jediný způsob, jak zahra- zaručit nezávislost centrální banky. Myslím, mysleme na bankovní sektor v eurozóně. E, ECB se chová přiměřeně především posledních několika měsíců, ale není pro státní dluh eh, ten tím eh, posledním půjčovatelem. To je prostě politický princip. A pak je tady ještě právnický pohled na věc. Pokud by ECB měla bankovní licenci, eh, tak by to vlastně bylo blízko měnovému financování vlád a to je něco, co Evropská smlouva neumožňuje. Několik řečníků se také ještě ptalo na to, jaký je nejlepší eh, způsob užití zbývajících zdrojů FS eh, eh, SM. Někdo se ptal, zdali by to mm, by mělo být použito na tu rekapitalizaci bank a tak dále. Záleží na potřebách. Když se teď podíváme na IS F, tak my jsme vlastně zatím eh, použili pouze 10 eh, kapacity pro Irsko a Portugalsko. Na další dva eh, roky to je 40 miliard, budeme potřebovat hodně pro Řecko, ale zbyde ještě 250 miliard. Nevíme, kdo to bude potřebovat, zdali tady přijde jiná země členská a požádá o pomoc zaprvé nevíme, zdali tomu tak bude a pokud někdo takto o pomoc požádá, tak bude záviset na tom, jaké problémy bude ta země prožívat. Zdali to bude v bankovním sektoru, pak eh, dojde na rekapitalizaci, Eh, pokud eh, půjde o druhotný trh a intervence na něm, tak budeme provádět tyto intervence. Prostě záleží na tom, jaká země přijde s žádostí, možná, že žádná. Je to každopádně otevřená záležitost a nelze nějak abstraktně tady věci rozhodovat. Myslím, že u tohoto skončím a možná, že jsem na něco zapomněl, takže Marko může pokračovat. First of all, the, uh... Děkuji. Ocenil jsem to, co tady eh, bylo řečeno. Je důležité, abychom, a otevřenost, je potřeba, abychom ehm, se vyjadřovali otevřeně, protože eh, před zeměmi stojí eh, obtížné volby, stejně tak jako před institucemi. A proto je důležité dívat se na skutečnosti přímo do očí. Nejprve tedy několik obecných poznámek předtím, než pohovořím o konkrétnějších, specifičtějších záležitostech. Za prvé, myslím si, Ehm, je to velmi obecné, ale chtěl bych to přesto zopakovat. To, eh, že fiskální disciplína, ehm, že eh, je to eh, vlastně jak, že si to protiřečí a není možné to dosáhnout současně, to je chybné smýšlení, tak to není. A e, nejjasnějšími příklady v Evropě jsou severské země, e, které jsou e, velmi fiskálně disciplinované a zároveň také zaručují vysokou míru distribuce zdrojů, finančních zdrojů a potom fiskální politika a to, jak to Eh, omezuje příjmy a růst. V Evropě máme fiskální strategii, která eh, netí eh, různě řešena v nejrůznějších zemích, protože ECOFIN tady stanovil principy pro fiskální politiku a některé Není tady žádná jiná alternativa, pokud chceme snižovat eh, dluhy. Takže fiskální politiky bude potřeba konsolidovat a zároveň, protože některé eh, zranitelné země nemají žádnou volbu, protože nemají eh, přístup k trhům, musí opět vybudovat důvěru a jiné země ty mají větší manevrovací prostor a ty si mohou ponechat vyšší strukturální deficit ale eh, potom je potřeba, eh, aby tady byly také automatické stabilizátory. Takže je tady strategie eh, rozdílného přístupu k různým zemím a to je v Evropě velmi důležité. Velmi zdůrazňujeme kvalitu a složitý, složi, složení té fiskální situace a ne všechny strategie jsou stejné a v rámci strategie eh, eh, Evropa 2020 eh, jsme vedli členské státy k tomu, aby, vedla, aby přijímali ty správná, rozho- ta správná rozhodnutí, pokud jde o kvalitu a další věci. A já plně souhlasím s Klausem v tom, že pokud jde o země jako je Irsko, Portugalsko, Řecko a další, tak prochází velmi obtížným obdobím a e, to, že tady e, ty programy fungují, to neznamená, že to okamžitě přinese výsledky. To znamená, že jsou nastaveny podmínky pro to, aby se mohl rozběhnout růst, aby se mohla obnovit e, konkurenceschopnost. A to platí pro Irsko. Potom bych chtěl ještě pohovořit o jedné konkrétní věci, případu, kde eh, byl program, eh, který byl eh, prováděn v Lotyšsku a tato země tam byla provedena různá opatření k uspůsobení, bylo to velmi tvrdé, ale potom se, ehm, potom se vrátila konkurenceschopnost, podařilo se jim snížit deficit, dostali se k přebytku, do přebytku a eh, minulý rok už eh, to bylo eh, velmi příznivé. Samozřejmě, že prognozy jsou takové, jaké jsou, protože je tady globální zpomalení ekonomiky, ale je vidět, že je možné, že tyto země mohou opět se vrátit na trh a 100 ehm, tisíc lidí z Lotyšska emigrovalo. Kam eh, mají jít tito lidé? Eh, z pohledu ostatních zemí. Já jsem byl v Lotyšsku a opravdu tehdy Lotyšsko opustilo 100 tisíc lidí. Eh, tady je více než, nebo je tady asi 2 miliony obyvatel a 100 tisíc emigrovalo. Eh, to je eh, mobilita a tady to není samozřejmě o mobilitě. V případě Lotyšska to bylo tak, že tím, že se program začal provádět, tak jsme museli na Mm, opravit původní eh, záměr vlády v té době, eh, tak, aby eh, tady ty změny byly vyváženější, protože vláda se chtěla velmi zaměřit na omezování, vý, vý, nebo tedy, pardon, chtěla pouze uh, mít výdaje, investovat a my jsme věděli, že je potřeba také přijmout opatření na zvýšení příjmů, tak, aby to bylo vyváženější. Uh, není možné vše řešit výdaji. Uh,